liebe Kolleginnen und Kollegen, dann würde ich vorschlagen, dass wir unser... Kolegyně, kolegové, eh, navrhuji, abychom pokračovali v našem zasedání. No a než se pustíme do bodu 9, eh, vám si říci, že pan kolega Christensen eh, se chce nechat nafilmovat a kvůli tomu je tady ta kamera navíc. Pokud vám to nevadí, tak eh, to budeme akceptovat. Dobře. Děkuji a přejdeme k bodu číslo 9. Náš výbor si přál uspořádat eh, výměnu názoru s několika generálními direktoráty komise, eh, to je zemědělství, obchod, a další. A je to vlastně debata o Mercosuru a e, dohodou e, se Spojenými státy e, s soustředěním na sektor hovězího masa. Máme tady tři zastupce komise, Paul Sisar, doufám, že jsem to vyslovil aspoň trošku špatně, ředitel pro základní průmysl, výrobu a zemědělství z DG pro konkurenceschopnost. Dále je tady pan Michael Scannell, eh, to je úřadující generální tajemník DG zemědělství a Fabio Contoni, eh, vedoucí úseku eh, sanitárních a fitosanitární trh a přístup na něj v eh, DG pro obchod. A já bych eh, vás prosil, abyste se dohromady vešli do 20 minut a abyste se tedy takto domluvili. A podle mě eh, nejdříve pan Čisár z DG Komp by měl promluvit jako první. Äh, oder Herr ja, okay, also Sie sprechen sich untereinander ab, wer zuerst... Äh, äh, nebo pan, nebo pan uh, domluvte se mezi sebou. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že vás mohu seznámit s vývojem situace, pokud jde o trh s produkty. Já vždycky rád zdůrazňuji, že tato konkrétní kategorie produktů není, je neoddělitelná od ostatních věcí. Musíme o ní diskutovat v kontextu celého trhu živo, s živočišnými produkty. Jak všichni velmi dobře víme, trhy jsou eh, proměnlivé, jsou náchylné a klíčovým cílem komise je zajistit stabilitu a ochranu našich zemědělců. Zejména pokud je o narušení způsobené nestabilitou trhu. Když se podíváme celkově na tyto trhy, současná situace je rozmanitá, například vepřové si daří velmi dobře, do značné míry vzhledem k tomu, jaká je situace eh, s africkým morem prasat v Číně. Sektor mléčných výrobků tady v Evropě si také daří poměrně dobře, když to není až tak dobré, jako to bylo v posledních letech. Drůbeží maso, tomu se také daří do značné míry proto, že v EU i na globální úrovni se projevuje trend rostoucí spotřeby drůbežího masa a také eh, je to tak trošku důsledek černého moru prasat. A jehněčí a kozí maso je stabilní. A tím se dostáváme k hovězímu. Tady se situace hodně mění, protože současná situace v sektoru hovězího masa působí velké obavy. Ceny jsou nízké a toto odvětví čelí řadě výzev od klesající spotřeby hovězího masa a produktů z hovězího masa přes změnu způsobu spotřeby až po změnu obchodu. Narušení tohoto sektoru, kde je opravdu velký počet malých hospodářství, eh, tento sektor je tedy velice zranitelný. Nejlepším barometrem eh, v tomto sektoru je vývoj cen. A tady, když se podíváme na reprezentativní cenu ceny poklesly o téměř 4 v posledních 12 měsících. Nicméně skrývá to významné rozdíly na úrovni členských států. Například členský stát, který eh, prožívá největší propad, je Polsko. Tam ta cena eh, spadla téměř o 9 Následuje Švédsko, to je 7 Německo 6,6 A pak máme skupinu zemí, Irsko, Spojené království, Dánsko, které zaznamenaly pokles mezi 5,5 až 6 V malém eh, počtu členských států, konkrétně v Rumunsku, Belgii a Francii, je to trošku jinak. Tam naopak zaznamenali eh, mírný nárůst cen. A já zdůraznuju, že Tento cenový trend se týká všech kategorií, ale musí je potřeba vybrat si nejreprezentativní cenu. Je tady jedna věc, která by možná pomohla vysvětlit tuto situaci na trhu. První sektor, na který se musíme v tomto eh, kontextu podívat, je vývoz. A tam částečně najdeme odpovědi na tuto otázku je na tom špatně poklesl o 4,4 v prvních 8 měsících tohoto roku v porovnání s předchozím rokem. A to se vysvětluje dvěma faktory. Je to poměrně prudký pokles vývozu živého skotu do Turecka, a to je nepoměrně významný trh pro naše vývozce. A pak je tady mírnější pokles vývozu čerstvého vězího masa. Když se podíváme na dovoz, na rozdíl od toho, jak by to mohlo vypadat, není možné současné problémy přičítat výlučně eh, zvýšenému dovozu. Protože dovozu vlastně také tolik není, poklesl o 4,7 A v globálnějším kontextu EU zůstává poměrně malým hráčem na globálním trhu s hovězími produkty a s hovězím masem. Když se podíváte na statistiky, na taky obchodu, včetně dovozu. Dovoz, náš dovoz představuje jenom nepatrnou část v eh, porovnání se Spojenými státy nebo s Čínou. Nechceme tím eh, snižovat význam, ale je potřeba zasadit si to do kontextu. Také máme celkem velký obchodní přebytek v těch nejrelevantnějších sektorech masa. A tady bych vás opět odkázal na hovězí maso, v souvislosti s celkovou situací na trhu s živočišnými produkty. Například máme obchodní přebytek přes 5 miliard u vepřového a obrovské přebytky také u vnitřností krmiva pro zvířata a u živých zvířat. A toto do značné míry přímo i nepřímo podporuje sektor hovězího masa. A proto jsem chtěl zdůraznit, že sektor hovězího masa v podstatě těží z obchodu. Dalším faktorem, který přispívá k současné obtížné situaci na trhu, je spotřeba. Stagnuje a mění se složení. V posledních deseti letech spotřeba hovězího na hlavu v EU poklesla o 4,5 To samo o sobě nevypadá až tak významné, dokud se na to nepodíváte v porovnání s příslušným číslem pro drůbeží maso. Tam spotřeba na hlavu stoupla o 22% za stejné období. Evropané teď jedí třikrát víc drůbežího na hlavu než hovězího. Kromě toho, to do značné míry způsobují také otázky zdraví, životního prostředí, klimatu a proto zřejmě spotřeba hovězího v Evropě bude dále klesat, ale to jsou pouze předpovědi, to musím zdůraznit. Zatím ještě mm, nemůžeme říct, že vyhlídky pro hovězí maso jsou pesimistické. Naopak, spotřeba na globální úrovni, spotřeba hovězího masa má podle odhadů stoupat, i když ne tak rychle, jako je to třeba u drůbežího. Dopad nově se objevujících druhů masa a alternativ masa eh, zatím ještě není úplně zjevný. Významným faktorem, pokud je o potíže na trhu, je jednoznačně situace s Brexitem a s Librou. nebudu tady zacházet do podrobností. Všichni velice dobře víte, jaký to má dopad. Ale Británie je jedním největším trhem pro vývoz hovězího v EU a rozhodně nemůžeme podceňovat význam Británie. A veškeré trendy vývozu ze 27 členských států do této země jsou velmi destabilizované. A v této souvislosti Brexit a také propad eh, Libry, který s tím souvisí, navzdory eh, oživení v poslední době je stejně nějakých 13-14 pod úrovní, která byla před hlasováním o Brexitu a to mělo velmi negativní dopad na sektor hovězího masa. Jak u skutečného vývozu, tak u těch celkových pocitů. Kromě toho vyhlídky na Brexit bez dohody, což by vedlo k tarifům na vývoz z Evropské 27 do Británie, nebo jenom samotná hrozba, je destabilizující pro trh. To platí zejména pro Irsko, které má historicky velice blízké vazby na trh s hovězím masem v Británii. Struktura sektoru hovězího masa v Evropské unii je také faktorem, který je třeba mít na zřeteli. Produkce hovězího v EU se hodně soustředuje na malá hospodářství. Průměr průměru je to 43 eh, zvířat, v Nizozemsku je to 87 a v Rumunsku jenom 4. A to jednoznačně představuje výzvu pro životaschopnost jednotlivých hospodářství. Stále více musí spolehat na příjmy celkově z té farmy. Dalším faktorem, který je třeba zohlednit, jsou otázky konkurence. Komise v říjnu 2018 zveřejnila zprávu o prošetřování uplatňování pravidel hospodářské soutěže v eh, zemědělsko-potravinářském odvětví v EU. Příslušný dokument eh, byl určen i radě a parlamentu a vypovídá sám o sobě. Asi v šesti případech se vyšetřování zaměřilo na sektor masa a z celkového počtu vyšetřování jedna třetina vedla k rozhodnutí udělit pokutu. Konkrétně, pokud je to, co dělá komise s členskými státy, mohou v této situaci zdůraznit čtyři eh, takové celkové strategie. Za prvé, Máme samozřejmě přímé platby na základě prvního pilíře. To zajišťuje základní úroveň podpory pro příslušné zemědělce. Je zřejmé, že by to měly e, doplňovat ještě příjmy z trhu, ale nesmíme přehlížet hodnotu takovéto podpory ani e, v obtížných podmínkách. Druhým faktorem je e, dobrovolná vázaná podpora. Jak sám název napovídá, je to dobrovolné ale v praxi to využívá značný počet členských států na podporu zejména producentů hovězího masa. Sektor hovězího masa představuje 40 eh, ze všech případů podpory, přijímání této podpory a podporu dostává 1,7 miliardy producentů hovězího masa. Podle druhého pilíře Fond na rozvoj venkova pomáhá rozvíjet programy kvality, propagační programy hledání nových trhů, nové investice do zařízení a také tváření skupin producentů a opatření na ochranu blahobytu zvířat. Také máme rozsáhlá opatření na podporu trhu, například opatření zaměřené na Irsko, 50 milionů eur bylo rozděleno mezi 32 tisíc zemědělců v Irsku. Setkalo se to s jistou opozicí na straně členských států, ale je třeba zdůraznit, že Irsko bylo členským státem, na který jsme se zaměřili, ale i další členské státy z toho těžily, protože hrozilo, že na úrovni EU eh, to na tom trh bude opravdu špatně a najednou se na trhu v Evropě objeví eh, přes 100 tisíc tun hovězího masa, které obvykle směřovalo do Británie, takže celkově to sektoru prospělo. A poslední věc, musím zdůraznit, že hovězí maso zůstává citlivou položkou v obchodním vyjednávání. Navázal by na to, co už jsem říkal. EU je malým hráčem na globální úrovni, pokud jde o obchod s hovězím masem a hovězími produkty při vyjednávání o obchodních dohodách s našimi obchodními partnery trváme na tom, že je to citlivý produkt a přikládáme velký význam ochraně zájmu našich zemědělců. Pokud je o další vývoj a směr, kterým bychom se mohli ubírat, vrátil bych se k tomu prasečímu moru v Číně. Vytvořilo to velký deficit bílkovin v této zemi, propad produkce vepřového je větší než v Brazílii a Spojených státech. Celková produkce v Brazílii a Spojených státech. A tu mezeru nedokáže zaplnit pouze dovoz eh, vepřového masa a vytváří to příležitosti pro dovoz alternativních bílkovin, včetně hovězího masa. A naši vývozci snad využijí tuto situaci. Už jsme viděli určité, eh, určitý pouzbudivý vývoj v posledních týdnech a měsících některé z našich klíčových členských států nově získaly přístup na trh. A to platí i jinde v Ázii, nejenom eh, přímo v souvislosti s tím prasečím morem. Snažíme se podpořit přímý přístup na trh třeba i v Severní Koreji a dokonce ve Spojených státech. Tam zejména Irsko získalo souhlas s vývozem čerstvého vězího masa a zpracovaného vězího masa. A také nesmíme ztrácet ze zřetele naše vlastní trhy. Už jsem říkal, že bez ohledu na neblahé vyhlídky z hlediska spotřeby hovězího masa v Evropě musíme zdůraznit velké rozdíly ve spotřebě na hlavu, když porovnáme jednotlivé členské státy. Takže třeba v členském státě, který má nejvyšší spotřebu ve severní Evropě, je spotřeba na hlavu asi desetkrát vyšší než v takových státech, jako je Polsko nebo Maďarsko. Takže je tady prostor pro navýšení, navýšení spotřeby hovězího masa v celé řadě členských států EU. Můžeme také očekávat, že to bude mít určitý dopad eh, na velké zvýšení cen vepřového v souvislosti s tou situací v Číně a to snad bude ku prospěchu našich výrobců, našich producentů vězího masa. A obecně řečeno musíme pracovat na tom, aby se zajistilo, že naši vlastní spotřebitelé nebudou ztrácet ze zřetele hodnotu hovězího masa jako vysoce hodnotné a udržitelné a výživné potraviny a na tom musíme do budoucna opravdu pracovat. A teď, když dovolíte, předám slovo kolegům, aby se vyjádřili k otázkám hospodářské soutěže a Flávio bude mluvit o obchodních záležitostech. Děkuji. Paul, prosím. Mnohokrát děkuji, Michael. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice rád, že tady mezi vámi mohu být a že mohu zastupovat generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a podělit se s vámi o tom, jak my vidíme politiku hospodářské soutěže v zemědělském sektoru. Jak víte, komise už dlouho eh, zvažuje situaci na trhu s hovězím masem a zejména na, na irských trzích. Sledujeme poslední vývoj, stejně jako vy. Jsme pravidelně v kontaktu s příslušnými orgány v Irsku a stejně jako orgány na ochranu hospodářské soutěže v Irsku, i my jsme otevření vůči jakékoliv diskuzi, rádi dostaneme podklady, náměty na to, jak situaci vylepšit. Máme stejný cíl jako vy. S jirskými orgány na ochranu soutěže se shodneme, když říkají, že není možné stanovit pevnou cenu v tom řetězci. To, to, to znamená stanovení cen pro zpracovatele hovězího masa i pro jednotlivé zemědělce. Nicméně, a to nicméně je velice důležité, jak zřejmě víte, právo EU umožňuje jednotlivým zemědělcům, aby spojili síly a utvořili organizace producentů. A tyto organizace producentů nebo jejich prostřednictvím mohou společně stanovit ceny. Takže v podstatě zemědělci mají příležitost, mají možnost kolektivně stanovit ceny. Vztahují se na to určité požadavky podle práva EU a to především to, že ty společně stanovené ceny se vztahují na produkci hovězího masa které samotný producent prodává, nebo ta organizace prodává jménem svých členů. Neprodávají to samostatní jednotliví zemědělci. A druhý požadavek je ten, že ta organizace producentů musí kolektivně provozovat nejméně jednu další aktivitu ku prospěchu zemědělců. To může být třeba nákup, distribuce, balení, označování, propagace, kontrola kvality a tak dále. Velice rádi jsme slyšeli, stejně asi jako vy, že v Irsku byly v září a v říjnu poměrně nedávno uznány první dvě organizace producentů. Jak možná víte, neplatí žádný limit pro velikost té organizace, to znamená, že v podstatě všichni zemědělci v Rusku mohou vstoupit do jedné, dvou, tří různých organizací. Já myslím, že to je správný trend. Právu e EU poskytuje zemědělcům mechanismus, jak kolektivně stanovit ceny a vyvážit nákupní sílu zpracovatelů masa. Když říkáme, že je to správný vývoj, protože máme za to, že organizace producentů jsou jediným udržitelným způsobem, jak by mohli zemědělci do budoucna pracovat, Neříkáme to jenom my tady zavření v nějakých kancelářích v Bruselu v komisi. Jak říkal kolega, pan Skenel, v polovině roku 2018 komise zveřejnila studii. A studie, která zacházela do velké hloubky, zjistila, že bez ohledu na to, zda je organizace producentů neformální nebo uznaná, velká většina zemědělců kolektivně uplatňuje nejenom právo stanovit cenu, ale provozuje také řadu aktivit zaměřených na zvýšení efektivity. Možná bych mohl změnit pár statistik. V této studii, která se vztahovala právě na sektor hovězího masa, jak už bylo řečeno, více než 90 dotázaných organizací oznámilo společnou strategii komercializace nebo vyjednávání plánování produkce, kvality a kvantity. Asi dvě třetiny organizací oznámily, že také provádějí další aktivity na zvýšení efektivity a snížení nákladů svých členů. Tři další aktivity, které se nejčastěji objevovaly, byly kontrola kvality, zásobování a distribuce a přeprava. 92 dotázaných organizací prováděla nejméně o jednu víc než je požadováno ze zákona. 69% provádělo tři nebo čtyři takové aktivity. Já si tady myslím, že tyto statistiky a také ta studie, která je k dispozici na webu, vaše asistenti a poradci se na to můžou podívat, můžeme dospět k závěru, že celkově největším prospěchem organizací, jak to vnímají zemědělci, je stabilita, marketing, snížené náklady, úspory z rozsahu, spravedlivá cena, která jim zajistí živobytí a také zlepšený přístup na trh. Myslím, že byste měli přesvědčovat zemědělce, aby stoupili co největšího počtu organizací, protože podle práva EU je to způsob, jak nemít problémy eh, z hlediska práva hospodářské soutěže. A už máme důkazy toho, že v některých jiných sektorech byly podniknuty kroky, které zemědělcům pomáhají. To je asi zatím z mé strany vše a rád odpovím na případné otázky. Děkuji. A ještě než přijdeme k otázkám, samozřejmě ještě něco řekne kolega z generálního ředitelství pro obchod. Děkuji, pane předsedo. Já své vystoupení zaměřím na otázku, proč Hovězí je nadále citlivou položkou v obchodní politice. Je to konzistentní s tím, co tady už zaznělo. Ta citlivost eh, vyplývá ze strukturálních nedostatků samotného odvětví. Odráží se to v tom, jak obchodní politika přistupuje k hovězímu masu v obchodních jednáních. Je obtížné izolovat hovězí maso z ostatních částí zemědělských jednání nebo z jednání v širším slova smyslu, ale je vždy důležité koncentrovat se na specifické aspekty hovězího. Je to tedy specifický produkt ve všech našich jednáních. To se odráží v obsahu i jednáních, i v průběhu jednání. Někdy ty citlivé výrobky jsou vyloučeny z ústupků nebo z včasných nabídek a řeší se až na konci procesu. Eh, ústupky dojednané komisí jsou eh, navíc pečlivě zváženy ve světle podrobné analýzy a posouzení dopadu eh, na podmínky na trhu. A v tomto smyslu, jakožto EU, jsme schopni zajišťovat otevírání přístupu na trh v případech, které jsou pro nás smysluplné, ale zároveň nám umožňují hájit zájmy zemědělců v EU. Toto výjimečné zacházení s hovězím masem se provádí ve všech jednáních, třeba eh, v CETA, tam byla vlastně omezení 20 tisíc tun pro rok 2019, nicméně z hovězího z Kanady jsou povoleny eh, pouze ve výše 600 tun masa, eh, což znamená, že to jsou asi 3 procenty těch možných eh, kvót. A nezdá se, že by Kanada skutečně využila více než eh, té kvót, než je mm, toto procento kvóty, protože je to obtížné pro výrobce mít samostatnou eh, výrobní linku určenou pouze pro produkty do EU. To znamená, že z tohoto hlediska tento partner není konkurenceschopný. Eh, Mercosur, další otazník, který možná mnozí máte v hlavě, eh, tam jsme se dohodli se zeměmi Mercosuru na částce 20, výše 99 tisíc tun, rozložené do eh, pěti let v šesti fázích. Je tedy třeba to vnímat v kontextu toho, že Mercosur do EU již vyváží zhruba 200 tisíc tun ročně. 50 až 60 tisíc tun eh, se dováží v plném celním režimu, to znamená, že to je mimo kvóty. A první eh, účinek kvóty podle našeho názoru bude, že část dovazů tedy půjde eh, přes tu kvotu 99 tisíc tun a na trh se nedostane tedy celý objem. Kromě toho také došlo k segmentaci TAQ, 55% je na čerstvé maso, což je nejcitlivější výrobek, protože to jsou eh, tedy vysoce kvalitní eh, typy masa a 45% na mražené maso, mraženého vězí. Tato čísla samozřejmě je třeba vidět v kontextu spotřeby v EU, které jsou zhruba na úrovni 8 milionů tun v roce 2018. To znamená, že tato TAQ představuje zhruba 1% spotřeby v EU. A pokud jsou nějaké obavy z možných dopadů této kvóty, je třeba říci, že stále tady je bilaterální eh, vlastně taková záchrana doložka, kterou je možné uplatnit v případě hrozby nebo reálného poškození trhu. Jinými slovy, tento eh, výrobek eh, byl opravdu vnímán jako citlivý a podle toho se s ním zacházelo a myslíme si, že to, co jsme eh, sjednali, je v souladu s kapacitou trhu tato množství absorbovat. Na druhé straně je pravda, že hovězí je citlivý výrobek pro určité partnery, ale jak už říkali kolegové, také vývozy EU sehrávají důležitou úlohu a my si myslíme, že budou mít úlohu ještě důležitější v budoucnu. EU má obchodní přebytek u hovězího, vývazy, vývozy jsou e, v přebytku nebo ve výši e, zhruba 500 tisíc tun a ten přebytek obchodní činí zhruba 160 tisíc tun ročně. A pokud eh, zahrneme ještě další typy masa, tak tam ten přebytek už je 400 tisíc tun. Je tedy vidět, že eh, vývoz eh, je velice důležitý pro naše producenty hovězího. Obchodní dohody tedy sehrávají důležitou úlohu ve vývozu hovězího z EU. Máme eh, preferenční dohody se zeměmi, které absorbují značnou část vývozu, to je například Turecko, Bosna, Izrael, Švýcarsko a další. Eh, to jsou tedy takzvané preferenční země, které eh, kde tedy naše vývozci mají preference a ukazuje to, že tento obchod nemusí být vlastně mm, podrážen nějakými umělými překážkami. E, pokud není, tak potom EU je opravdu výkonná ve vývozu. Vidíme další možnosti, to je dohoda s Větnamem. Až vstoupí v platnost, tak dojde k liberalizaci trhu s hovězím během tří let a to je velice slibný, eh, slibný vývoj, slibný trh, také ve vztahu s Japonskem by eh, mohlo dojít k podobnému vývoji a k podobnému zavádění kvot. Kromě toho eh, předseda Prosím, můžete pomalu ukončit svou prezentaci? Ano. Už jsem mluvil 20 minut? Ptá se řečník. Dobře, omlouvám se. Takže je tady velice eh, příznivý vývoj, pokud jde o vývoz. Eh, Domácí trh je samozřejmě hlavním odbytěštěm, ale především ty nově se vyvíjející ekonomiky třetích zemí jsou také velice perspektivní, protože v Asii a v Africe bohatné střední třída a to je tedy příležitost pro naše vývozce. Je třeba říci, že Eh, abychom plně vytěžili tyto vývozní příležitosti, zejména, eh, jak už tady zaznělo, je tady Čína eh, spolu s Hongkongem, to jsou velice důležité země pro vývoz hovězího a my doufáme, že se nám podaří překonat překážky v USPS, které tam ještě jsou. Máme hm, pět členských států, které vyvážejí do Číny a chceme Eh, otevřít tyto trhy ještě dalším zemím. Je, u sedmi států je to rozpracováno a chtěli bychom, aby tyto země mohly nahradit tu díru v poptávce, která byla způsobena africkým morem prasat a doufáme, že tedy evropské hovězí by mohlo tuto díru vyplnit. Děkuji. Ja, vielen Dank an die drei Vertreter der Euro Děkuji všem třem zástupcům Evropské komise za prezentaci konstatuji, že kolegové jsou eh, podstatně disciplinovanější než Evropská komise, pokud se týče dodržování řečnického času. A teď je čas na otázky. Některé už tady máme. Sekretariát si je, si je eh, eh, zapisuje a jako první paní McGuinness. Děkuji. Nevím, jestli paní Sander by si neměla vzít slovo přede mnou, protože ji čeká nějaká schůze, takže ji ráda přenechám slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych skutečně chtěla položit několik otázek Evropské komisi. Nejprve chci říci, že eh, evropský sektor hovězího masa je klíčovým subjektem našeho zemědělství. Je to zároveň ale eh, subjekt eh, v ohrožení v současné době. A my jsme hledali různé cesty, jak vytvořit strategický přístup, který by umožnil posílit a rozvíjet toto odvětví. Díky společné zemědělské politice eh, z roku 2013 a revizi v rámci omnibusu v roce 2018 už máme několik nástrojů, posílených nástrojů z hlediska organizace, uzavírání smluv, ale také kolektivního vyjednávání a řízení rizik. Moje první otázka je následující jaká je situace se zaváděním všech těchto nástrojů v odvětví hovězího masa. A druhá věc, současná reforma SZP nám eh, umožňuje využít dvou dalších nástrojů. Eh, jsou to operační programy a také takzvané ekorežimy. A mě by tedy zajímalo, jak tyto nástroje nejlépe uspůsobit, aby vyhovovaly budoucím výzvám. A omlouvám se, že tady nebudu, abych si vyslechla odpovědi, ale kolegové mě budou informovat. Dank. Ten kolik... Děkuji a nyní kolegyně McInnes. Thank you, chair, and thank you to the Děkuji vám, pane předsedo, děkuji komisi za informace. Já mám eh, tři eh, otázky na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Eh, může generální ředitelství rozhodně prohlásit, že nejsou žádné uh, Eh, postupy v sektoru zpracování masa, které by byly v rozporu s hospodářskou soutěží. A je tomu tedy, eh, jak je tomu, když všechny eh, zpracovatelné masa nabízejí stejné ceny zemědělcům, nenaznačuje to něco z hlediska hospodářské soutěže, anebo jaké potřebujete důkazy, že tady jsou postupy, které jsou v rozporu s hospodářskou soutěží? Eh, hovořím i na základě informací od té producentské organizace v Irsku. Michael Scannell, vy jste nezmínil úplné důsledky eh, přímých pladeb, jaké to bude mít dopady na úrovni eh, zemědělství a pak ještě k obchodu. Pokud jde o vývozy z Ameriky, vyrozuměla jsem, že tady to může mít veliké dopady na tržní místo. Můžete toto prosím vysvětlit? Děkuji, kolegyně Aguilar. Je jasné, že, a už jsme to tady říkali, že eh, odvětví hovězího je jedno z nejpostiženějších Brexitem. Eh, hrozí tady vstup levného masa eh, s kvalitativními standardy, které jsou nižší, než jsme v Evropě zvyklí. V důsledku toho naši producenti musí často prodávat pod produkční cenou ve Španělsku tento, toto odvětví generuje asi 3,5 eh, miliardy eur a žije z toho 150 tisíc rodin. Z hlediska hovězího bych také chtěla poukazit, poukázat na obrovskou byrokracii, kterou znamená společná zemědělská politika pro toto odvětví. Navíc některé ekologické neziskové organizace eh, vlastně dehonestují toto odvětví a chovatele dobytka. Eh, a jim se nedostává podpora institucí potřebu potřebovali by také lepší systémy označování masa, propagační kampaně a já bych chtěla, aby EU dávala více informace i o situaci e, poptávky, spotřeby, jaké jsou nové vývoje a jaké jsou odhady do roku 2025 a také by komise měla revidovat dohody s Novým Zélandem a Austrálií, protože tyto dohody mohou postihnout právě odvětví hovězího masa. Děkuji, e, pan kolega Kalinovský. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dvě otázky. Za prvé, jaké hrozby eh, to, to eh, sektoru hovězího masa bude mít ten slibovaný Green Deal? A za druhé, to už tady bylo řečeno, že hovězí maso v Polsku bylo velice nízké Eh, dále se situace zhoršila omezením vývozu do Turecka 2018. Eh, Polsko expertovalo eh, přes 3 tisíce tun čerstvého hovězího masa, což bylo zhruba 90 celého unijního vývozu. Poté v červenci a srpnu se trh prakticky zhroutil a komise nepřipravila žádný podpůrný balíček, jako třeba uchovatelů irských. E, naši tedy polští chovatelé tedy mají pocit, že jde o nerovné, nerovný přístup. Proč? E, děkuji, pan kolega Ademov. Благодаря, господин председател. Говедоводният сектор в Европейския съюз е силно фрагментиран. Франция, Германия, Испания – Objedinjeното království Irlandie са lídery v производству говежdo meso. Děkuji, pane předsedo. Tento sektor v Evropě je velice fragmentovaný. Francie, Německo, Španělsko a e, Spojené království e, jsou vlastně v čele výroby hovězího masa. Země východní Evropy nicméně musí svou potřebu krýt eh, zejména dovozem. Zemědělci zde mají velmi nízké příjmy, proto je velice důležité, abychom tamnější zemědělce podpořili, zejména malé a střední podniky, které tuto podporu potřebují nejvíce. Jestliže neumožníme přístup k této podpoře pro malé a střední zemědělce, eh, pak tedy eh, rozvoj eh, venkova bude velmi ohrožen. Já se tedy ptám, co má komise v úmyslu podniknout, aby tento sektor vůbec mohl přežít? Děkuji. Nyní paní kolegyně Schmidt. Děkuji vám. Ano, eh, dnes už jsme se doslechli, že tento eh, sektor nám činí starosti. Eh, loni tedy se smrštil o více než 5%, teď máme Mercosur, Brexit a tak dále. Klimatické změny nám tedy vedou k extrémům počasí a to samozřejmě ovlivňuje úrodu krmiv a, a přidává to dalším výzvám. Podle mého názoru eh, vliv eh, smlouvy eh, podle příslušné zprávy není dostatečně analyzován, eh, poněvadž ty vlivy importu Eh, na cenovou úroveň se tady mm, jaksi těžko eh, zjišťují, poněvadž se tady dostatečně nerozlišuje mezi různými kvalitami. Eh, tady se počítá se dvěma různými scénáři. Čili já se ptám, ta příslušně, příslušná studie bude tedy dopracována i na tyto ohledy. A za druhé, já už jsem také poukázala Eh, na studii, která eh, analyzuje dopady na jednotlivé země, eh, jaký bude mít Mercosur. No a samozřejmě jsou tady nějaké peníze, ovšem to je pořád kapka v moři. Děkuji, paní kolegyně Katen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi. Je pravda, že globalizace se hrává a bude se hrávat, čím dál tím větší roli na potravinový trh. A proto je důležité, abychom se mohli nadále spolehnout na to, že potraviny budou kvalitní bez ohledu na to, kde si je člověk koupí. Takže ty potravinové, tedy potravinářské řetězce, eh, musí zajistit určitou kontinuitu a také informovanost. Mě by zajímalo, jak lze v budoucích dohodách o obchodu zajistit to, aby podmínky pro dovážené, dovážené maso byly stejně přísné jako pro domácí produkci. Jestliže Mercosur, já nevím, je na příslušné úrovni nebo ne, a eventuálně jsou tyto země ochotny přijmout také eh, přísnější kontroly? Děkuji, pan kolega Deser. Děkuji, pane předsedo. Jedním z důvodů, proč eh, eh, odvětví Toto odvětví a zvláště chovatelé se nalezají v obtížné situaci, je dán tím, že v posledních letech toto odvětví hodně investovalo, aby se zlepšily Eh, podmínky výroby, pokud jde například o eh, pohodlí zvířat nebo eh, o ekologické nároky. A toto odvětví se staví do soutěže se zeměmi, kde ty výrobní podmínky vůbec nejsou stejné. Pokud se podíváme třeba na Mercosur, množství zvířat, které jsou namačkány eh, na eh, ploše, je mnohem eh, vyšší a je úplně jiné, než jak předepisují evropská pravidla pro počet zvířat na plochu. A moje otázka je tedy jednoduchá. Jak se bude více zohledňovat situace chovu zvířat v těch obchodních jednáních? Protože kromě množství masa bychom měli také sledovat tu kvalitu chovu. Je třeba i více zohledňovat požadavky spotřebitelů v této věci. Děkuji. Kolegin Ricci. Děkuji, paní kolegyně Ricci. Thank you. Um... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Už tady zaznělo pár věcí, které se týkají poklesu cen hovězího a to vedlo k velkému napětí mezi zemědělci a zbytkem dodavatelského řetězce. A to napětí částečně vzniká, protože chybí transparentnost na trhu s hovězím. Mluvila o tom také paní McGuinness. To, že nemáme soutěž a navíc nemáme transparentní trh, znamená, že je možné odebrat tu hodnotu z trhu. Souhlasí komise s tím, že zemědělci musí dostávat udržitelnou a spravedlivou část maloobchodní hodnoty a že to tak není v současné době. A za druhé, to souvisí s tím, co říkala paní Agiar a, a kolega, už se mluvilo o otázce vývozu, který tlačí dolů ceny hovězího. Já mám související, ale jinou otázku. Souhlasí komise s tím, že není správné očekávat, aby zemědělci v EU a v Británii dodržovali ty vysoké standardy, když produkty, které nedovážíme, nenaplňují stejné normy a nejsou stejně prospěšné pro životní prostředí? Kolegy David. Děkuji, pan kolega David. Pane předsedo, eh, děkuji. Některé otázky, které jsem chtěl položit, už tady padly, eh, čili já bych se chtěl eh, zeptat na problematiku v České republice, kdy pokles domácí spotřeby za posledních 30 let vozí asi 50 Eh, protože hovězí maso je drahé eh, a vývoz směřoval eh, především na Balkán a do Turecka. A nyní se tedy počítá s omezením dálkové přepravy živého dobytka. Je tedy otázka, jak, bude, jak budou tyto ztráty kompenzovány. Dank, schreier Děkuji, paní kolegyně schreier pirik Děkuji, pane předsedo. Už tady zaznělo hodně otázek, ale já bych ráda něco řekla k usnesení o Turecku. Hlasovali jsme o tom při 14 dny ve Štrasburku a mluvili jsme o sankcích. Konkrétně šlo o vývoz z Turecka do Evropy. Ale důsledky, pokud Turecko zakáže dovoz, a tady opět mluvíme o hovězím, Eh, může k tomu komise něco říct a dostaneme finanční náhradu? Jaké je to v případě sankcí s Ruskem? Možná to není úplně relevantní, ale myslím, že to k tomu taky patří. Děkuji. Dank, kolega Le Breton. Děkuji, pan kolega Le Breton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Hovězí je citlivý výrobek, to už tady zaznělo a je to pravda. Ve Francii jsme přišli o milion kusů za tři roky. Z 19 milionů eh, to pokleslo na 18 milionů počet kusů dobytka a je třeba hledat řešení a já jsem zatím žádné neslyšela. Spíše než abychom vyjadřovali lítost nad malým, eh, malou velikostí eh, podniků, tak neměli bychom spíše poskytovat podporu na modernizaci těch zemědělských podniků a neměli by se také lépe dojednávat dohody o volném obchodu, aby se zabránilo vývozu ehm, eh, nebo dovozu hovězího. Byla tady zmínka o CETA, o Mercosur, dnes se taky hlasovalo o specifické dohodě s USA, což umožní dovoz 35 40 tisíc tun. Neměli bychom s tím hovězím nějak lépe pracovat. A o jaké číselné údaje se komise opírá, když, ehm, když odsouhlasuje třetím zemím kvóty na eh, vývoz hovězího? Děkuji. Pan kolega Flanagan. Eh, thank you for this very... Mnohokrát děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi. Já chci tady také přivítat jednu skupinu producentů hovězího, kteří přijali schválně na tuto schůzi, aby si poslechli, co se děje. A já mám otázku na Michaela Skanala z komise. Týká se to nalahavé pomoci pro hovězí maso. Nařízení, které bylo přijato, abychom zajistili těch 50 milionů eur jako kompenzaci pro Irsko, předpokládalo možnost snížit produkci na straně zemědělců, anebo další případné cíle, jako je třeba zavádění programů pro kvalitu, posílení diversifikace trhu, ochrana zemědělců a environmentální udržitelnosti. Michael, my jsme se spolu setkali ještě předem a já jsem mluvil o tom, že mám obavy a také komunita zemědělců obavy z toho, že tuto možnost nikdo nebude využívat. A že se lidé pokusí o jedinou věc, a to je omezování produkce. Vy jste mě ujistil o tom, že tomu tak nemusí nezbytně být, ale realita je taková, že generální tajemnice výboru pro zemědělství v Irsku řekla výboru pro veřejné účty, že žádná jiná možnost není. Že jediná možnost, která je k dispozici, je omezování produkce. Já jsem eh, potom napsal do vaší kanceláře, vysvětloval jsem vám to, protože se zdálo, že jsme v Irsku tuto možnost nedostali. Proč k tomu došlo? Jste si toho vědom? proč nejudržitelnější eh, producenti hovězího masa v Irsku musí omezovat hovězí a přitom 99 tisíc tun dovážíme ze země, kde musí pokácet deštné pralesy, aby nám to hovězí mohli dodat. Rád si poslechnu vaši odpověď. Děkuji a pán kolega Kušňuk. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat za ty tři prezentace generální ředitelství. Eh, pánové nám v podstatě představili optimistickou verzi situace na eh, trhu s hovězím. Eh, nicméně je jasné, že současné ceny v EU i v dalších zemích, například také v Polsku, ty ceny k optimismu nevyzývají Zajímalo by mě, jak bude vypadat eh, situace po podpisu eh, dohod Mercosur, eh, protože dovoz těchto čtyř zemí to je vlastně 70 celého importu z Evropské unie. A jestliže se ten import stupňuje, tak to bude čím dál tím horší. Sdílíte tyto obavy nebo ne? Děkuji. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zástupcům komise za prezentace. Vyrozuměl jsem, že ty organizace, eh, že producenti se musí organizovat. Říkal jste, že nežijete ve slonovinové věži, ale mám někdy pocit, že možná je to spíše právě naopak. Nevím, jestli víte, že v Rumunsku je teď cena hovězího 1,5 eura, výrobní cena přitom jsou 2 eura. A teď je tedy otázkou, zda prostě o ten chov hovězího úplně nepřijdeme, protože za těchto podmínek není možné, aby toto odvětví eh, přežívalo. Provedli jste nějaké vyhodnocení, jaké budou dopady eh, pozastavení dovozu hovězího do eh, Evropské unie, aby, aby evropské hovězí dostalo šanci? protože jinak to jsou tedy hezké řeči ze strany komise, ale naši zemědělci krachují a Neustále se dováží hovězí eh, pochybné kvality. Vy jste neprokázali, že byste měli nějaké mechanismy zajišťující eh, kontrolu toho dováženého masa. Děkuji, kolega Rope. Děkuji. Mě překvapilo, že nám komise říká, že prasečí mor v Číně má dopad na hovězí. To není pravda. Pokud nějaká země nedokáže vyprodukovat dost vepřového, tak se jenom posílí produkce hovězího. A pak je tady další problém, který tu nezazněl. My jsme měli i v Evropě prasečí mor před pěti lety pobaltských státech, v Polsku. Teď to máme v osmi zemích Evropské unie. Jaký dopad bude mít prasečí mor na EU? A jak to ovlivní naše odvětví hovězího a jak to bude v příštích pěti letech? V pobaltských státech dokážeme vyprodukovat jenom polovinu masa, které spotřebujeme. 50 vepřového musíme dovážet. Možná, že bychom se měli zamyslet nad eh, aktuálním dopadem prasečího masa na sektor hovězího v EU a také nad tím, jaký bude dopad v příštích pěti letech. Nedělá se toho dost, aby se ten problém vyřešil. Děkuji. Děkuji, kolik. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat zástupcům komise z generálního ředitelství Envy. Vždycky je zajímavé, když s nimi můžeme prodiskutovat informace, které mají o třeba hovězím nebo drůbežím nebo mlékárenském sektoru a o dopadech tohoto vývoje. Chci se zeptat zástupců komise, jestli se zamýšleli nad konkrétním dopadem spotřeby, pokud třeba dochází k, k dovozu produktů z Číny. Celkově. A konkrétně pokud je o ten plán, který má být předložen. Takže pokud je o vývoj živých, živých zvířat, je třeba zajistit, že se vylepší předpisy, abychom dokázali také zlepšit podmínky pro vývoz živého skotu nebo živých zvířat, například do Izraele a Turecka. Děkuji. Pan kolega Jürgen. Panie przewodniczący, Panie předsedo, vážení dámy a z komise, reprezentanti komise nám tady vyjmenovali příčiny krize na trhu s hovězím a co se s tím dá dělat, různé podpory, druhý pilíř a související s tím obchodní dohody. Je třeba nicméně si říci, že nízké ceny hovězího v Polsku jsou také výsledkem nerovné konkurence na evropském trhu, poněvadž Polsko dostává nižší přímé platby, není to jenom Polsko. Z, zhruba 80%, na úrovni 80% evropského průměru. Mě by zajímalo, zda komise analyzuje, jaký vliv má nerovnost těchto přímých plateb na ceny v různých zemích Evropské unie. A eh, jak řekl pan Kalinovský, asi by bylo dobré zavést podpůrné programy, které vyplývají z této eh, nerovné konkurence. Děkuji, paní kolegyně Motla. Děkuji, pane předsedo dvě otázky. Eh, jak vysoký je podíl odpadu z masa, eh, kde, jaké, které by jinde platilo za delikatesu nebo by se využilo jinak. A za druhé, když se podíváme trošku dále do budoucnosti na trh konkurenci, případně spotřebu, eh, jakou roli, jaké vlivy mají zde pokusy vytvořit umělé maso na tento trh a jaký je časový horizont. Už eh, tedy eh, se to blíží, nebo ještě musíme počkat? Děkuji, paní kolegyně Vino. Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom bych to také zhrnul, jestli jsem rozuměla správně. Příčinami této, těchto cen souvisí s nadprodukcí, s nedostatečnou transparentností, kvalitou a měřitelnou nerovností. Současně ovšem máme situaci, eh, kdy naši eh, zemědělci musí prodávat pod cenou, poněvadž eh, máme globální trh a produkuje se tam, kde je to nejlevnější. A ještě se ptám, eh, my jsme eh, si dnes eh, vyslechli takovou velkou studii, jsou tam čtyři různé scénáře a ve všech jde o to, že malí zemědělci budou pod čím dál tím větším tlakem a souvisí to se zdroji, také s krmivy, s nadužíváním antibiotik, erozí půdy a tak dále. Takže opravdu rozumí tomu správně, že chcete, abychom tady měli ještě více, eh, více eh, tedy toho hovězího masa, tak jak se to tady eh, děje teď. Potřebujeme ještě více obchodních dohod a ještě více hovězího masa? Ano, děkuji. To je tedy konec našich otázek. Nikdo další se nehlásí do debaty. Takže prosil bych teď, eh, aby zástupci komise si mezi sebou rozdělili ty odpovědi. Eh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Otázek bylo hodně. Eh, ano, já vím, že paní kolegyně opustila místnost. A tady se hovořilo tedy o těch eh, podmínkách eh, v rámci omnibusu a také eh, posílení podmínek nebo zlepšení podmínek pro zemědělce. To je samozřejmě velmi validní bod. Já mohu jedině potvrdit, jak důležité je to, aby členské země, skupiny producentů, zemědělci obecně využili těchto ustanovení. Eh, dnes žádají o to eh, výrobci olivého oleje ve Španělsku, což tedy dříve nedělali. Já myslím, že to je pozitivní vývoj. A snad tedy eh, další žádosti podobného charakteru budou přicházet do budoucna. Paní místopředsedkyně McGuinness o dopadech přímých plateb v Irsku tak eh, to je také možná otázka také interní konverze v Irsku a možná, že lépe by na to dokázali odpovědět irské orgány ne, nežli komise. Nás by ta odpověď také zajímala. Dále pokud se týče složení dovozu ze Jižní Ameriky a zejména to, že eh, k tomu může, eh, může se to klonit k, tedy k tomu kvalitnějšímu masu, Eh, to může být teda eh, v rámci toho Mercosuru, ano, ale v podstatě bych řekl k tomu, musíte eh, nahlížet ty produkty, včetně tedy hovězího, v rámci celého spektra produktů. Když hovořím s obchodními združeními a exportéry, tak tam, tam je skutečně prioritou třeba krmivo pro eh, drůbež. U nás to, to, je, to je šrot, eh, v Číně eh, za to, se, za to platí velké peníze. Nebo podobně třeba hovězí játra. U nás jsou levná, v Číně jsou velice drahá. Čili pokud by se podařilo zajistit přístup na trh pro tyto, řekněme, druhotné produkty, Eh, může to být velmi, velmi ziskový obchod. A to vádím pouze jako příklad. Eh, my máme obchodní přebytek v krmivech pro domácí mazlíčci eh, ve vyšší 2,7 miliardy eur. To, to jsou věci, které v Evropě se považují za odpad. Znečišťovalo by nám to životní prostředí, protože pro nás je to skutečně odpad a my ho takto vyvážíme eh, jako hodnotný produkt. Podobně, když hovořím s producenty eh, eh, vepřového a ruském zákazu, tak třeba vepřový tuk, vepřové sádlo se moc nevyužívá v Evropě, ale je velice poptávané v Rusku. A to, že jsme se dostali na tento trh v minulosti, tak to byl pro nás eh, opravdu eh, to, to byl velký úspěch. Čili eh, skutečně se musíte dívat na celý, celé souvislosti, na celý kont. Když se podíváte na to i rozhovaně pro jednotlivé země, tak tam to může vypadat jinak. Třeba v ve Spojených státech tam je skutečně e, velká spotřeba e, nekvalitního hovězího díky hamburgerům. No. Ale u toho kvalitního masa tak to je něco jiného. Ale třeba v, pokud se týče hovězího, tak my exportujeme více, než kolik dovážíme. Ano, ztrácíme v některých kategoriích, ale celkově jsme vlastně vítězi. Eh, otázka souvisejících eh, s pohledem eh, polských farmářů, kteří trpěli více než jirští a že tedy podpůrná opatření měla být jim tedy také přiznána. Já musím říct, že toto opatření bylo pro všechny farmáře, protože my jsme eh, my, my jsme se po, eh, potýkali velice negativním sentimentem eh, na trhu hovězího v loňském roce a de facto ten Brexit taky přispívá k určitému eh, znejistění na trhu. Čili tady eh, je v podstatě nebezpečí, že oni se budou snažit co nejvíce eh, zaplavit tím hovězím evropský kontinentální trh. No a samozřejmě Irové z toho měli největší trh. Další otázky, jak kontrolujeme dovoz? Eh, to by asi bylo na kolegu Zdeke Sante, ale já mohu jenom zúraznit to, co opakoval několikrát komisař Hogan, a sice, že všechny tyto dovozy musí eh, být podrobovány velmi rigorózním eh, kontrolám. A v tomto kontextu velice často zdůrazněme Brazílii a teď hovořím pouze o hovězím. V Brazílii pouze z některých regionů se může dovážet do, eh, do Evropy. A je to, jsou to oblasti vzdálené od, od Amazonie. A navíc jsou to jenom některé farmy, čili eh, skutečně jenom velice malá část výrobců hovězího v Brazílii Eh, se snaží dostat své zboží do Evropy. Eh, většina producentů eh, o Evropu nemá zájem, oni se soustředí na Čínu a Asii. Přesto tedy do Evropy se také vyváží za velmi rigorózních podmínek, jenom z povolených regionů, z povolených farem. Máme tady kontroly ex post, dokumentární kontroly, kontroly identity, fyzické kontroly a e, v případě, že se něco nesplní, e, následují přísná korekční pravidla. E, je třeba říct, že eh, například eh, jedna z největších eh, brazilských firm, která obchoduje s hovězím, má pro Evropu zákaz, protože mm, nesplnila naše podmínky. Takže my také vylučujeme zvířata, která prošla hormonální léčbou nebo mikrobiální léčbou. A i když to vede k velice eh, tvrdým střetům s exportery ze třetí zemí, tak tady my mm, jsme naprosto neústupní a my prostě eh, spotřebitele nevystavíme rizikům a na naše zemědělce nepustíme nechalou konkurenci. Takže eh, my tady prostě trváme na tom, že pro všechny platí stejná pravidla a africký prasečí mor a situace v Číně, eh, tedy africká, africký prasečí mor, eh, situace Evropa, situace v Číně. To se nedá srovnat, poněvadž eh, africký mor prasat v Evropě zvládáme velice rigorózně. Většinou se ta nákaza týká zvířat divoce žijících, a nebo zvířat eh, ze záhumenkových farem. My máme velice účinný zdravotní systém, bezpečnostní systém, což neznamená, že bychom mohli usnout na Vavřínech. My musíme být ostražití a zejména tedy eh, nesmíme dovolit, aby eh, se toto rozšířilo také na komerční chovy zemí, které jsou momentálně postiženy. Eh, my eh, hodně vyvážíme mimo Evropu a nechceme o tyto vývozy přijít. A eh, to se vlastně týká potom celkové rovnováhy na trhu, třeba i hovězího, skopového a tak dále. Dovoz z Číny, tak ten je naprosto minimální, pokud se týče zvířecí produktů. Eh, nic vepřového, nic hovězího eh, ve velmi malém množství za, za velmi přísných eh, podmínek drůbeží maso a něco málo krmiv. Pokud se týče podpory irským farmářům, tak já říkám, to tady šlo nejenom tedy o podporu Irů, ale také zemědělců v celé Evropě. Eh, je to velice transparentní opatření, je veřejné, je to právní názor. Eh, mnohé členské země byly výrazně proti, protože eh, mnohé země chtěly zopakovat to tež specificky pro své vlastní producenty, ale většina nakonec pochopila, že to je ve prospěch všech. Nicméně eh, my musíme tady také eh, respektovat nebo trvat na respektování našich pravidel, eh, pokud se týče geneticky modifikovaných organismů, takže tady musíme být velice opatrní. A jirské úřady představili celou paletu různých opatření a envy, agri, opatření, eh, tržní opatření a tak dále. Čili tady skutečně eh, se rozhodoval velice těžce. My jsme také museli eh, museli jsme tedy zpět k kompromisu, takže ten kompromis je takový, že bude méně nitridů nebo prostě dusíku Eh, v té produkci, ale nebude se celkově eh, ta produkce redukovat. Dobře, eh, děkuji vám, pane předsedo, rozumím vašemu signálu a dávám slovo dalším kolegům. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k otázce paní McGuinness. Můžeme bez jakýchkoliv pochybností uvést, že nedochází v Irsku k žádným nekonkurenčním praktikám ze strany zpracovatelů hovězího masa. Samozřejmě si jistě dokážete představit, že to s naprostovou jistotou nedokážeme říct. Rád bych připomněl, že práva hospodářské soutěže a jeho uplatňování je o tom, že pokud kartel dostane pokutu, nějakou velkou pokutu, Evropský soud pro lidská práva prohlásil, že ty pokuty jsou kvázi zločinecké. To znamená, že to, že někoho obviníme a uložíme kvázi kriminální pokutu, vyžaduje to řádný proces. A ten proces vyžaduje důkazy. Důkazy, přiměřený základ pro snížení hodnocení a také důkazy pro tržní postupy. A stejně, stejně jako v minulosti jsme několikrát přímo v našem dialogu s irskými zemědělci a dalšími účastníky trhu vyzývali k tomu, že pokud bude mít kdokoliv jakékoliv důkazy nebo informace, buď od whistleblowera nebo z nějakého jiného zdroje, informace, které by mohly vést vyšetřování proti nějakému podniku, a to není omezeno pouze na zemědělství nebo hovězí maso, to je v zásadě náš přístup. My máme povinnost postupovat na základě důkazů, ale bez důkazů je nesmírně těžké spekulovat. A to též platí pro orgány na ochranu hospodářské soutěže v Irsku. Já jsem si jistý, že ty už se tím obviněním zabývaly. Pokud nejsou žádné důkazy, pokud nedostaneme žádné důkazy, je prakticky nemožné zákonným způsobem spustit vyšetřování. A také bych rád zmínil, že v minulosti Združení eh, zemědělců několikrát v Irsku tvrdili, že odběratelé eh, masa, zpracovatelé masa se chovají kartelovým způsobem, ale pak bohužel v novinách oznámili, že se na to stěžovali generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž. Pokud znáte ten právní proces, kartel je kvázi trestný čin. Může se to pojít s velkými pokutami, ale také s osobní odpovědností. Takže první věc, kterou kartelisté udělají, když budou mít podezření, že se některá agentura bude zabývat tím, co dělají, je to, že zničí důkazy, zničí e-maily, veškeré důkazy, na jejich základě bychom mohli dospět k tomu, že se ti účastníci na trhu setkávají a projednávají společné ceny. To je tedy problém, se kterým zápasí agentury, které se snaží uplatňovat právo. My bychom velice rádi dělali to, co máme dělat, Rádi bychom bojovali proti chování kartelistů na, na straně kupujících, ale potřebujeme nějaké důkazy, na jejich základě buď irské orgány, anebo DG hospodářská soutěž může spustit vyšetřování. Takže pokud máte nějaké potenciální whistleblowery nebo někoho jiného, My to všechno udržujeme v tajnosti, jména lidí, dokumenty jsou uzavřené v sejfu takže odveta proti whistleblowerům je ošetřená. My jsme připraveni udělat svoji práci, ale potřebujeme k tomu nějaké důkazy. Děkuji. Děkuji. Ještě bych doplnil něco k obchodu. Byla tady otázka na to, jak se bude s hovězím zacházet v probíhajícím jednání s Austrálií a Novým Zélandem. To je celkem jednoduché bude to stejné z hlediska citlivosti. Budeme to mít za citlivý produkt, to rozhodně. To znamená, že to bude vyloučeno z nabídek a jsme si vědomi situace s hovězím, takže je zřejmé, že nebude žádný rozdíl. A pokud jde o tu studii, byla tady otázka, proč výsledek vyjednávání s Mercosurem nebyl v posouzení dopadů. Důvod je ten, že ten celý proces začal dlouho před uzavřením té dohody. Takže byly tam ty dva předpoklady, dvě možnosti, konzervativní scénář, 20% snížení cel a druhý ambicioznější scénář bylo 50% snížení cel. Když se podíváte na výsledek vyjednávání s Mercosurem, dalo by se tvrdit, že se to přibližuje konzervativnímu scénáři, to znamená, že dopad na produkci je nižší než 1%. Je to nějakých 0,7%, pokud je o pokles produkce. Každopádně budeme mít aktuální verzi studie kumulativního dopadu dohod o volném obchodu na zemědělství. Komisař Hogan to přislíbil na svém slyšení. Začal se na tom pracovat. Těžko říct, kdy to bude hotové. Generální ředitelství Agri to povede. Zapojí se také generální ředitelství obchod a bude mít také pomoc s modelováním. A ten výsledek, skutečný výsledek jednání s Mercosurem se zapracuje do těch předpokladů. Jak zajistit, to byla další otázka, že do budoucna obchodní dohody zajistí, že požadavky budou pro všechny stejné. Já myslím, že odpověď už vám dal pan Skano. Bude to platit i pro budoucí obchodní dohody, to znamená, že nebude žádný rozdíl především u SPS, pokud je o požadavky, které se uplatňují na eh, domácí produkci anebo dovážené produkty. Požadavky budou stejné, není v tom žádný rozdíl. Bylo zmíněno i životní prostředí. Je jasné, že v dohodě s Mercosurem máme kapitolu o obchodní udržitelnosti a to rozhodně pokrývá také závazek zemí Mercosuru a také závazek EU, ale samozřejmě podstatnější je závazek zemí Mercosuru, závazek implementovat pařížskou dohodu účinným způsobem a pro země Mercosuru a zejména pro Brazílii to znamená nulové nezákonné odlesňování amazonského dešného pralesa, stejně jako obnovu a opětovné zalistění, za, zalesnění 200 milionů hektarů. To patří k závazku Brazílie. Co se stane, když to někdo poruší? Nebo pokud brazilský prezident eh, opustí pařížskou dohodu, bude to nejenom porušení pařížských dohod, ale bude to automaticky také porušení dohody s Mercosurem se všemi důsledky, které to sebou nese. A ještě bych zmínil dva prvky, které jsou velmi důležité. Bylo změněno životní prostředí Kapitola o udržitelnosti, to znamená ty environmentální závazky, podléhají konkrétnímu mechanismu eh, řešení obchodních sporů. Specifickému mechanismu je to specifický požadavek. To znamená, že nebude nutné předkládat důkazy o tom, že došlo k porušení životního prostředí, aby bylo možné spustit ten mechanismus. To je specifikum, které je nové v porovnání s jinými mechanismy řešení sporů v bilaterálních dohodách. A je tady také eh, princip předběžné opatrnosti. To se dotýká nejenom SPS, ale také stránky životního prostředí. To znamená, že pokud nebudou eh, přesvědčivé vědecké důkazy, je možné přijmout určitá opatření za předpokladu, že budou předloženy informace a bude provedena aktualizace. To je ta zásada předběžné opatrnosti a nebude to platit jenom pro SPS, ale i pro tu environmentální část dohody. A poslední věc, Zazněla to otázka, z čeho komise vychází při kalibraci. Je to ad hoc, záleží na partnerovi. Vždycky máme na paměti, že máme nějaké závěry z dohody, která byla uzavřená. A také jedním z cílů té akumulativní studie bylo také udělat si představu o tom, jaký by byl dopad. Takže máme, také zohledňujeme posouzení dopadů pro tu konkrétní dohodu, dohody se zúčastněnými stranami. Tohle všechno se zohlední při analýze, definici a navržení množství, které je možné přijmout podle každé konkrétní dohody. Děkuji. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ano, srdečně vám děkuji všem třem zástupcům komise za eh, vaše podrobné odpovědi a e, za to, že jste mezi nás vítali. A děkuji také všem kolegům, kteří e, se účastnili této výměny názoru. A ještě pan Jörgel. Já e, jsem ovšem jsem neslyšel nic o tom, že by byly nějaké kompenzace případně tedy ty eh, vyrovnání za ty neférové přímé platby. Chcete se k tomu... Chcete, prosím, stručně ještě... Chcete ještě stručně zareagovat? Thank you, Mr. Chair. The measuring question... Děkuji, pane předsedo. To bylo trvalé opatření zaměřené na Irsko, pouze pro irské producenty, ale má to prospěch i pro evropské spotřebitele obecně, včetně polských producentů. Velká většina producentů a členských států v rámci solidarity to opatření podpořila. A nenavrhuje se, že by se to dalo rozšiřovalo. Ovšem, pokud události a okolnosti na trhu budou něco takového vyžadovat, můžeme trhy obecně podpořit. V Polsku, v České republice, ve Švédsku Samozřejmě jsme na, jsme na to připraveni a proto máme nařízení CMO. Ale má se to týkat jenom konkrétních okolností, konkrétní situace. Okay. Eh, wir können jetzt nicht in einen Dialog. Dobře, eh, teď eh, tady nemůžeme vstoupit do dialogy. Vy si to můžete ještě domluvit bilaterálně, budete-li chtít. Eh, takže tím eh, končíme bod číslo 9 na pořadu jednání a přecházíme k bodu číslo 10, který snad nebude tak emocionální jako bod 9, a sice zavedení programu pro jednotný trh, konkurence, schopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Zde je eh, hlavním výborem výbor INKO a my jsme zúčastněný, zúčastněný výbor, eh, poněvadž se to týká více programů, včetně tedy programu Food Chain. Eh, naší zpravodajkou je kolegyně Schmidbauer a eh, předpokládám, že nás může informovat o výsledcích prvního trialogu na toto téma. Ano, děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, Eh, mohu vám podat stručnou informaci o prvním trialogu. Předem všem vám chci eh, poděkovat eh, všem kolegům, kteří tady odvedli nějakou práci a vypracovali tento vynikající podklad, který zde máme. Ten první dialog, jak bylo řečeno, se konal už v posledním štrasburském týdnu. Tam jsme se tedy bavili o politických prioritách, o Eh, realizaci technických eh, bodů na příslušných úrovních a také jsme se bavili o harmonogramu. Hladním výborem je výbor pro eh, vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ale přesto nám přísluší exkluzivní vyjednavací kompetence. Naše kompetence se týká speciálně opatření v oblasti Eh, potravin a krmiv a celého její výrobního řetězce, eh, plus bezpečnost pro spotřebitele a také eh, potraviny. Jde také o škůdce a rostliny, jde ale také o nouzová opatření v případech nouzových situací a nepředvídaných okolností. Důležité je, že zde jde také o rozvoj udržitelnosti produktu, jde o dostupné ceny, výzkum a inovace a samozřejmě také výměna eh, osvědčených opatření eh, v oblasti potravin a krmiového řetězce. Eh, pokud se týče rostlin a k tomu příspěvku pro eh, společný trh, tak to musíme mít také eh, příslušné prostředky a eh, týká se to tedy zhruba jedné třetiny rozpočtu. Pokud se týče potravin a krmiv, hovoří se zde o zřízení krizové rezervy, která se vyskytuje také v návrhu komise v článku 11 víceletého finančního rámce tam se popisuje a také už se tam projevuje. Přístup k této krizové rezervě bude v příslušných situacích umožňovat rychleji a účinněji přijmout fitosanitární a další opatření. Jde, jak jsem řekla, o zdraví lidí, zvířat a rostlin. Zemědělský výbor samozřejmě chce, aby byla jasná dělicí linie mezi delegovanými akty a prováděcími akty. To je pro nás skutečně důležité, až nastanou ta vlastní jednání. Ano, děkuji vám, paní zpravodajko. Ptám se, zda má dne, teď někdo otázky na paní zpravodajku. Není tomu tak. Takže zprávu bereme na vědomí a přejeme mnoho úspěchů v dalším průběhu trialogu. A teď se dostáváme k bodu číslo 11 a jde nám o prezentaci Evropské komise DG Agri ohledně přechodných předpisů. Vy asi budete vědět, kolegyně, kolegové, že dnes 5. listopadu 2000 19, to už je jasné, že nebudeme schopni schválit reformu společné zemědělské politiky včas, tak aby bylo možné také eh, realizovat v členských zemích tuto politiku, eh, tak aby hned eh, mohla už od roku 2021 vstoupit v platnost. No a proto tedy Návrhy Evropské komise na přechodná opatření očekáváme už nějakou dobu. Došlo k tomu 31. října, před několika málo dny. Komise tyto návrhy rozdělila do dvou eh, dokumentů. V tom první tam se jedná spíše o technickou realizaci a pak tady máme druhý návrh, a to jsou spíše ty politicky závažné aspekty. A vlastně jsme o tom hovořili také na koordinátore dnes dopoledne a také jsme zadali e, zprávu e, tedy politické skupině, která jmenuje zpravodaje. Takže tolik aktuální stav a já nyní udělím slovo komisi tak, aby nám mohla prezentovat přechodné předpisy. Pan Jema. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. My si samozřejmě uvědomujeme, že návrh přechodných pravidel očekávají oba spoluzákonodárci, jak rada, tak parlament už nějakou dobu a mám proto radost, že dnes vás můžu s těmi návrhy seznámit, s návrhy, které komise přijala minulý čtvrtek. Jak vidíte hned tady na prvním slajdu, máme zajistit kontinuitu podpory v rámci SZP pro zemědělce a ostatní příjemce v roce 2021. A já se za okamžik ještě vrátím k tomu, z čeho vychází logika našich návrhů. Ale ještě předtím bych vám krátce eh, celou věc zasadil do kontextu. Rádi bychom na straně komise zopakovali, že urychlená dohoda spoluzákonodárců na návrzích SZP je pořád ještě prioritou. Myslíme si, že právě tohle příjemci podpory v rámci SZP očekávají, ale současně, jak říká pan předseda velice správně, musíme uznat, že když se podíváme na to, jak to časově dnes vypadá, spoluzákonodáci už to nestihnou včas, aby strategické plány se začaly platit a byly uplatnitelné v členských státech EU od 1. 1. 2021, jak to původně komise navrhovala v červnu 2018. Možná si vzpomenete, že naše návrhy vycházely z předpokladu, že členské státy budou potřebovat 1,5 až 2 roky, aby byly schopné sestavit ty plány a nechat si je schválit v komisi. Takže jsme to spočítali na zpátek a zjistili jsme, že už to nepůjde. A z tohoto důvodu teď máme dva návrhy. Návrhy takzvaného přechodného roku 2021. A platí to pro jeden rok, protože pořád ještě doufáme, že spolu zákonodáci se dohodnou někdy v létě příštího roku. A proto bychom doufali, že strategické plány se zapo- můžeme zahájit od roku 2022. A proto máme tady jeden přechodný rok. Jak vidíte na dalším slajdu, jde o dva legislativní návrhy. A důvod je ten, že jde o různé časové plány pro oba návrhy. První, který tady eh, nazýváme nařízení o flexibilitě, je nesmírně technická záležitost. Jsou tam tři velice technické změny, aby se zajistilo, že bude pokračovat finanční kázeň a takzvaná flexibilita mezi pilíři v tom roce 20, 2020. Už teď jsme měli, nebo zákonodáci žádali o nařízení koncem loňského začátku letošního roku v rámci řádného podpisu. To bylo nařízení o nárocích pro rok 2020. Eh, tam šlo o velice krátkou lhutu a v podstatě pravidla, která tam jsou, je teď potřeba přizpůsobit, aby se zohlednili určité nedostatky, které jsme zjistili, zvlášť pokud je o flexibilitu mezi pilíři. A pak máme druhý návrh, který je obsažnější a zahrnuje pravidla pro to, o čem se zřejmě bude hovořit, diskutovat mezi spoluzákonodáci a zřejmě budeme, dostaneme nějaké změny a předpokládáme, že na to potřebujeme víc času v tom spolurozhodovacím procesu, takže ten druhý návrh snad spoluzákonodáci přijmou někdy v létě 2020. A jak jsem říkal, u toho prvního jsme měli ambiciozní časový plán s tím, že bychom to přijali do konce roku. A když to nepůjde z logistických důvodů, pak hned na začátku dalšího roku. O co jde v tom eh, prvním krátkém nařízení o flexibilitě? Jak jsem říkal, jde jenom o aktualizaci odkazů, které potřebujeme, abychom mohli uplatňovat finanční kázeň. A pak tady byla ještě otázka přenosu mezi pilíři. V tom starém nařízení pro rok 2020 už máme určitá ustanovení, ale fungovat to nebude, pokud nebudeme mít víceletý finanční rámec. A to je ten důvod, zvlášť pro členské státy, které chtějí převádět peníze z rozvoje venkova na přímé platby v kalendářním roce 2020, tedy v příštím roce, máme tady specifické pravidlo. Už to nevychází z procent, ale maximálních absolutních částek, aby bylo toto nařízení použitelné i když si uvědomujeme, že do konce tohoto roku nebo začátkem příštího roku, kdy má být to nařízení přijato, nebudeme mít dohodu mezi eh, parlamentem a radou o celkovém víceletém finančním rámci pro další období. A pak je tady samozřejmě třetí velice technický prvek, který členským státům umožní posoudit rozhodnutí o dobrovolné vázané podpoře pro další rok 2020. Jak říkám, je to všechno nesmírně technické a proto opravdu doufáme, že spolu zákonodáci to nějak urychlí a schválí, aby se to dostalo do členských států, které to musí v praxi uplatňovat už na začátku příštího roku. A pak je tady to obsažnější eh, přechodné nařízení. Na to máme víc času, i když i tak je to ambiciozní časový plán – a to zahrnuje ty otázky, které vidíte tady. Základní princip je kontinuita podpory v rámci SZP u obou pilířů, to jsou přímé platby, trční opatření, ale také rozvoj venkova. Rok 2021 bude vycházet ze stávajících pravidel, která jsou v nařízení, které jste v roce 2013 přijali. Je to omezeno na jeden eh, přechodný rok 2021, to už jsem říkal. Jsou tam všechny programy výdajů a samozřejmě, jak víte, Zatím všechna nařízení mají částky v přílohách nebo přímo v textu do roku 2020, ale ne do roku 2021, protože toto je první rok, kdy má platit nový víceletý finanční rámec, takže zatím nemáme čísla. A ta nařízení sice formálně platí, ale členské státy nemohou uplatňovat, protože nemají částky, které mohou vyplácet zemědělcům a dalším příjemcům. a tuto mezeru je potřeba zaplnit. A proto se v tom nařízení o přechodném období v různých částech a v přílohách předpokládá, že peníze, které budou k dispozici v roce 2021, budou v určité výši. Možná se, se sami zeptáte, z čeho to vychází, ten návrh komise, když ještě nemáme víceletý finanční rámec. Ta čísla, která uvidíte v našem návrhu, vycházejí z návrhu komise pro víceletý finanční rámec. Žádné jiné měřítko nemáme, takže bychom logicky řekli, že teď, když už ten návrh máme, abychom spolu zákonodácům umožnili pracovat, vyšli jsme v návrhu komise z toho našeho návrhu víceletého finančního rámce a předpokládáme, že do léta příštího roku, kdyby se mělo schválit, kdyby spolu zákonodáci měli schválit toto nařízení, bychom měli víceletý finanční rámec. A pak bylo samozřejmě na spoluzákonodárcích, aby logicky nahradili ta čísla, která jsme do našeho návrhu dali, čísly, která nakonec vyplynou z dohody o víceletém finančním rámci. Technicky se také dá říct, že by to všechno mělo být v hranatých závorkách, protože je to pracovní předpoklad, ale takto jsme k tomu přistupovali. A pak jsou tady určitá přizpůsobení, aby se zajistilo, že předpisy budou dál řádně pracovat, fungovat v roce 2021. A současně máme, a to platí především pro sektorové programy, máme tady tu výzvu. Navrhli jsme určité sektorové programy jako zemědělství, víno, zeleninu a tak dále. A aby se to přesunulo do nových strategických plánů SZP, ale ty stávající programy mají jinou životnost nebo různou životnost. Některé už byly ukončeny před začátkem roku 2022, některé přesahují přes začátek roku 2022, takže u určitých pravidel musíme stanovit, jak dlouho mají trvat ty staré programy v současné podobě a kdy mají být zapracovány do strategických plánů SZP. A abych to zkrátil, my navrhujeme, že ty z těch programů, které končí dřív než je 1. leden 2022, by se měly na omezenou dobu prodloužit, aby je bylo možné od 1. ledna 2022 plně integrovat do strategických plánů SZP. Zatímco u ostatních programů, které mají další délku nebo trvání, eh, ty by měly prostě proběhnout a pokud skončí třeba v roce 2022 nebo 2023, tak prostě skončí a v tomto okamžiku budou integrovány do strategických plánů SZP. A pak jsou tady určité technické věci, které se týkají převádění starých výdajů na rozvoj venkova ze starých programových období do strategických plánů, jakmile začnou platit. Tady máte podrobně uvedeno, co je v našem návrhu. Já myslím, že teď nemusíme zacházet do detailů. Určitě na to bude ještě hodnější chvíle, ale zmíním dva nebo tři hlavní prvky. Tady na tom slajdu vidíte, že bychom umožnili členským státům, aby programy pro rozvoj venkova, které mají teď, platily i dál v tom přechodném roce 2021. Ale současně máme za to, že tuto možnost by měly mít pouze ty členské státy, kde hrozí, že jim dojdou peníze. Jsou to ty, ty staré peníze tady dojdou a hrozilo by jim, že nebudou schopné přijímat nové závazky vůči příjemcům v roce 2021, protože peníze nebudou mít ale také jsou členské státy, které pořád ještě mají značné peníze, které mohou platnit, peníze ze starších období. A tady navrhujeme, že by měli použít ty staré peníze na základě starých pravidel. Takže možnost prodloužení programu pro rozvoj venkova na rok 2021 eh, ta možnost by měla platit pouze pro ty členské státy, které v podstatě vyčerpaly všechny příděly ze stávajícího programového období a v roce 2021 by jim hrozilo, že jim peníze dojdou a nebudou schopné brát na sebe nové závazky. Tady je tady jasná hierarchie. Pokud jsou ještě staré peníze, členské státy je musí nejprve využít a v těch státech, kde už došly staré peníze, by měly mít možnost prodloužit programy pro rozvoj venkova a v roce 2021 využít nové peníze podle starých programů. A pak také vidíte, že jsou tady eh, omezená technická přizpůsobení, která jsou podle nás nutná, aby se zajistilo řádné uplatňování programů pro rozvoj venkova v roce 2021. U přímých plateb máme doložku, které říkáme amnestie, a totiž to, co eh, farmáři dostali do roku 2020, by se mělo považovat za zákonné. Tam byly určité pochybnosti, jak se to počítalo v minulosti, ale to už by nemělo ovlivňovat hodnotu těch nároků. Také potřebujeme technická přizpůsobení, abychom členským státům umožnili uplatňovat flexibilitu mezi pilíři pro rok 2021, to znamená pro příští rok. A umožňujeme určitou flexibilitu interní, to znamená, že členské státy, a to je důležité pro nové členské státy, ten systém na plochu by měl skončit v roce 2021 a my navrhujeme, že bychom to prodloužili na rok 2021 také na základě těch reformních návrhů. To znamená, že staré členské státy by měly mít možnost uplatňovat tyto programy, pokud si to budou přát. Tady máme takový přehled toho, co jsem zmiňoval už pro ty sektorové programy. To znamená, opět programy, které končí dřív, by se prodloužily na omezenou dobu, zatímco ty, které končí po 1. lednu 2022, budou pokračovat, dokud neskončí. A pak je zapracujeme do strategických plánů SZP. A také jsou tady určitá technická přizpůsobení horizontálního nařízení, ale já myslím, že eh, o tom dnes odpoledne nemusíme mluvit. A to bude z mé strany vše a já vám děkuji za pozornost. Děkuji eh, komisi. Eh, já bych tedy navrhl, aby se nejdříve ptali koordinátoři a poté eh, další kolegové. Začne pan kolega Dorfman. Děkuji. Jak už jsem řekl, mm, tyto dva dokumenty přichází se spožděním. My jsme tedy čekali dříve zde parlamentu, nicméně eh, já jsem navrhl, abychom, už tedy na koordinátory jsem navrhl, abychom se rychle pustili do práce, co nejrychleji to projednali a to i do politických detailů. I když eh, ta druhé nařízení je čistě přechodné, je také politicky relevantní, zapadá do strategických plánů, které ovšem v tomto parlamentu eh, nikdy nebyly schváleny. Nezhodne se tento parlament eh, ani členské země a to určitý problém představuje. Mám konkrétní otázku a sice k rozvoji venkova. Jednak tedy nerozumím tomu předpokladu, z něhož se vychází, že eh, když jde o finanční prostředky na rok 2021, musí se vycházet eh, z návrhu eh, komisaře Ettingera, ale to je závažné, poněvadž to znamená velké škrty ve sloup, v druhém pilíři. To znamená, že eh, členské země, které využili všechny tyto prostředky, eh, budou muset tedy v příštích letech vystačit s daleko nižšími prostředky, což by mohlo vést k velkým potížím eh, v dalších letech. Mám tedy konkrétní otázku. Vy jste, pane Niáre, řekl, že členské země si musí uvědomit, jestli tedy mají ještě prostředky eh, v druhém pilíři nebo potřebují eh, nové prostředky. Eh, může to být, tedy musí to být rozhodnutí na úrovni členské země, nebo může to být také na úrovni regionu. Máme tady země, E, kde skutečně to může být regionálně velmi odlišné. Takže jak v takové situaci postupovat? Děkuji. Děkuji, pan kolega De Castro. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že konečně komise e, nás dnes seznamuje s přechodnými legislativními akty. Chtěl bych připomenout všem kolegům, že potom voláme už od června, to znamená, že to trvá skoro půl roku, než nám to komise předložila teď v listopadu. A teď tedy přijde a chce, abychom postupovali rychle a abychom to schválili co možná nejrychleji, eh, čímž se vměšuje do kalendáře parlamentu. To tedy já považuji za dosti podivný postup, eh, postoj komise. My si na to necháme dostatečný čas a jak říkal Herbert Dorfman, eh, u těchto přechodných textů Eh, je třeba pochopit, jak bude dokončen proces u tří legislativních aktů, o kterých se diskutuje v rámci reformy SZP. Nacházíme se teď eh, v okamžiku, kdy ještě musíme dořešit některé články. Chtěl bych ještě rychle říct, že jeden rok nebude stačit, budeme potřebovat více času. Pokud jde o flexibilitu mezi pilíři, tam myslím, že budeme moci postupovat rychle, protože to je ryze technická norma, ale u toho druhého tématu musíme vyčkat eh, na vyústění diskuse o SZP. A myslím, že tedy je třeba velice eh, pečlivě to zvážit a vyzývám k tomu všechny kolegy. Děkuji. Dank, kolegy Lavaček. Děkuji, pan kolega Haváček. Pane předsedo, Eh, já bych chtěl v prvé řadě poděkovat eh, komisi, že eh, nám předložila tento návrh, protože je to návrh velice důležitý a v podstatě je to jediný návrh, který nám dneska dává naději, že budeme mít nějaké předvídatelné podmínky pro naše zemědělce v té době, než bude dohodnuta reforma společné zemědělské politiky. Já nebudu opakovat to, co říkali kolegové, protože eh, já se také domnívám, že těch témat je mnohem více. Ona to není jenom mechanická záležitost eh, překlopit eh, jedno období na období druhé. Tam je spousta sektorových věcí, které bude třeba podrobně prodiskutovat, takže jsem rád, že se tím můžeme zabývat. Trochu mě mrzí ty návrhy na finanční alokace. Já mám trochu obavu, jestli tím E, to přístupem komise už nepředjímá to, jak se dohodneme e, v rámci e, rady ohledně víceletého finančního rámce. A já bych chtěl zdůraznit to, co tu bylo řečeno. Návrh víceletého finančního rámce nebyl schválen pro řadu obálek a zejména rozvoj venkova znamená významné krácení. A já si myslím, že bychom neměli tímto návrhem předjímat dohodu, která ještě Eh, nebyla. Takže eh, to jsou, myslím, hlavní témata, která bude třeba diskutovat. Děkuji. Dank, kolege Hoj. Děkuji, pan kolega Hojsling. Děkuji. Eh, v podstatě je logické, že musí nastat přechodné období. O tom jsme debatovali už loni. Komise donedávna to dělá, že to nebude třeba, že se ta reforma zvládne, ale bylo to nereálné. A proto dnes na základě eh, pana, navrha, pan, pana Ettinger, návrhu pana Ettingera nyní plánujeme a to také je důvod ke starostem. Eh, nicméně je pravda, že pan Ettinger to eh, takto předložil Eh, v zájmu mnohých eh, to nemůžeme takto přijmout, protože, jak už bylo řečeno, kvůli škrtům ve druhém pilíři. Ale přesto jsou tady ještě eh, další obavy. A tady se hovořilo, jako co s tím, když někteří už nemají peníze, měli by dostat čerstvé peníze, nevím, pan kolega De Castro o tom hovořil. V Německu máme 16 spolkových zemí a každá má svůj vlastní program v rámci druhého pilíře, takže to není vůbec jednoduché. No a samozřejmě eh, my také tak trošku eh, předjímáme, předjímají se tedy eh, závěry, které dosud nepadly. I o tom musíme debatovat. My si na to musíme vyhodit, vyhradit příslušný čas. Nebude to celý rok samozřejmě, ale určitě to prostě eh, během několika málo krátkých dnů také nezvládneme. Nevím, jestli to tak komise chtěla, jestli nás chtěla eh, jak si postavit, vystavit eh, velkému tlaku. Nevím, ale každopádně teď budeme přiměřeně pracovat na těch, řekněme, přiměřených přechodných opatření. Pan kolega David, děkuji. Já si myslím, že k tomu, co tady bylo řečeno, není mnoho co dodat, eh, protože eh, myslím, že ty nejpodstatnější věci už tady eh, byly, byly specifikovány. Čili já se zdržím nějakého dalšího komentáře. Dank, kolegy Kučmuk. Děkuji, kolega Kučmuk. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, samozřejmě navrhy komise se k nám dostávají velmi pozdě. No a v této situaci, pokud se týče tedy od eh, první nařízení technického charakteru, tak to eh, vypadá, že to budeme schopni schválit celkem rychle. Konec konců na koordinátory jsme rozhodli, že to přenecháme panu Eh, předsedovi našeho výboru. No ale pokud se týče toho druhého návrhu, tak eh, na základě té prezentace, která právě proběhla, eh, je vidět, že je velmi komplikovaná a budeme to potřebovat více času. Pan představitel komise byl velmi optimistický a řekl, že v polovině roku už bude nový finanční rámec a Mm, že tedy členské země by si z toho měly odvodit eh, čísla eh, z této dohody. No, nejsme všichni přesvědčení o tom, že tomu tak bude, protože finanční rámec na léta 21 až 27 budou schváleny teprve až koncem roku 21. No a co tedy uděláme? Čili mně se zdá, že ten optimismus komise je tedy nejmenším ne zcela na místě. Děkuji, pan kolega Flanagan. Vše už bylo řečeno. Wunderbar, da sparen Skvěle. Eh, tak eh, teď můžeme dát eh, slovo dalším řečníkům kolega Kristensen. Děkuji, mnohokrát děkuji komisi za předložený návrh. Je velice důležitý pro, zemědělské, pro evropské zemědělce. Je důležité, aby věděli, že budou mít nějaké přechodné období. Ale mě by zajímalo, proč navrhujete jenom jeden rok? Protože podle mě se to nedá stihnout v dalším roce. Musíme to udělat spíš dobře než rychle. Děkuji, pan Amaro. Dobrý den, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že opravdu asi všechno bylo řečeno, ale stejně jsem chtěl jednu věc dodat. Já nejsem tak optimistický jako komise. Ale vím, že v komisi plno optimismu je. Je to v podstatě jako sen. Vůči parlamentu, který je spoluzákonodacem, by to byl mnohem větší respekt. Musíme mít alespoň možnost zamyslet se nad těmi přechodnými ustanoveními a podívat se na návrh reformy SZP komise. V naší zemi chápeme, že komise eh, to, dejme tomu, nějak zvládne, ale parlament rozhodně ne. My to přechodné období potřebujeme, Potřebujeme přechodná ustanovení na nějakou dobu, to je jasné, ať už je to rok nebo dva nebo něco víc. Ale pokud je o Evropský parlament a jeho schopnost přijmout rozhodnutí v určité oblasti, musí alespoň pochopit, o co jde v té reformě a jaký bude víceletý finanční rámec, abychom tohle chápali, než dokážeme přijmout rozhodnutí. Děkuji, paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že už tady zazněly věci, s nimiž souhlasím, zase se na to spěchá. Ale eh, už, eh, jak říkala komise, je třeba si uvědomit, že tady pracujeme s údaji z víceletého finančního rámce, tak jak byl prezentován, ale nevím, v jaké podobě ten víceletý finanční rámec bude přijat a samotná rada také nedefinuje svůj postoj, dokud není uzavřen víceletý finanční rámec. A teď, když se na nás zase tady takto tlačí, je tady mnoho niancí, protože se bude jednat o velice důležitou změnu společné zemědělské politiky. Od roku 1992 je to druhá nejvýznamnější změna a myslím, že bychom se zase neměli vracet k té uspěchanosti. Mně není jasné, jak v roce 2021 eh, se eh, budou řešit podpory v rámci eh, programu rozvoje venkova. Vyrozuměla jsem, že někteří, ti, kteří ještě budou mít k dispozici, budou pokračovat se svými zdroji a ti, co je mít nebudou, budou potřebovat nové zdroje. Ve Španělsku jsou tyto programy ale zpravovány na regionální úrovni, nikoli na úrovni celého státu. A podobně jako v Německu nebo v Itálii. Není to tedy v rukou státu, ale v rukou regionálních vlád. A jak to tedy bude, když budou tedy nové zdroje v případě, že už všechny byly eh, vynaloženy? Je tady opravdu mnoho niancí, vyžaduje to tedy více času a já se tímto připojuji k tomu obecnému požadavku. Frau kolegin... Děkuji, paní kolegyně Aljeva. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že kolegové tady položili velmi důležité otázky, ale já mám jednu konkrétní otázku navíc. Ta přechodná ustanovení, eh, tady mám dojem, že v nich něco chybí. A sice eh, eh, národní, národní pomoci, tedy národní platby. V některých státech toto existuje a týká se to zejména, eh, zejména eh, chovatelů dobytka. Já by byla také proto, aby se tyto pomocné platby zachovaly, eh, poněvadž to pomáhá některým malým a středním podnikům. To je velice důležité. Děkuji, paní kolegyně Katajnen. Euroopassa on 8 miljoonaa Děkuji, pane předsedo. V Evropě máme 8 milionů zemědělců, kteří chtějí od nás, zákonodárců, jasná pravidla eh, do budoucna a pro investice a tak dále. A my potřebujeme, aby tento sektor byl stabilní. A to tak stabilní, aby nová zemědělská politika Eh, toto umožnila, ale zatím o ní mnoho nevíme. Eh, ono to potrvá ještě dlouho, než budeme mít nový finanční rámec a zemědělskou politiku. Potřebujeme dostatečně dlouhé přechodné období a také eh, národní intervence, tak aby škrty nedopadly na příjemce příliš tvrdě. Potřebujeme dostatek času na to, abychom si vytvořili Eh, národní legislativu a otázka je, jestli ten jeden rok postačí. Děkuji, pan kolega Hidvědi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já vítám návrh komise k těm dvou věcem. Myslím si, že stabilita a finanční kontinuita jsou velmi důležité, to už tu zaznělo. Zřejmě by dávalo smysl řešit to odděleně, je v pořádku, že to teď bylo předloženo společně. Pokud jde o tu flexibilitu mezi pilíři, kde potřebujeme rychlé rozhodnutí, máme méně času na ta jiná přechodná opatření, tam budeme potřebovat víc času. U té druhé otázky, u toho přechodného nařízení, vítám skutečnost, že návrh umožňuje pokračovat v tom programu plateb na plochu. Já myslím, že to je dobrý návrh a převod prostředku mezi pilíři v rozvoji venkova Tady návrh také zajišťuje dostatečnou flexibilitu pro členské státy, aby mohly pokračovat v těch víceletých nástrojích, takže to je dobře. Ale nejsem přesvědčený o tom, jestli jeden rok, který navrhuje komise, bude stačit, aby se to všechno stihlo. To už zmínila řada dalších europoslanců. Členské státy budou potřebovat určitý čas, aby si řádně připravili strategické plány, pak komise bude potřebovat čas, aby je posoudila, poslala je zpátky do členských států a to je časově náročné. A je to důležité. A jeden rok mi připadá málo. Další věc. Chybí mi možnost pokračovat v udělování přechodné vnitrostátní podpory. To neznamená, že by se muselo vyplácet z rozpočtu společenství. To by bylo z národních rozpočtů. Je to dobré pro tento sektor a myslím, že by to poškodilo určité citlivé oblasti a proto se chci zeptat, jestli teď komise navrhuje, že se v tom nebude pokračovat. V roce 2014 to bylo eh, jinak a já bych to rád viděl znovu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Vína. Děkuji, eh, milý pane předsedo. Eh, v podstatě už bylo řečeno vše, jenom bych se chtěla zastavit do dvou detailů abychom viděli, jak velký je ten štít, o kterém se musíme bavit a že to nebude ze dne na den. Eh, jednak eh, tady máme eh, nové požadavky a nové závazky ve druhém pilíři na životní prostředí, rozvoj a tak dále, tak dále. A tady je to skutečně velice málo těch prostředků, například pro eh, ekologické zemědělství eh, potřebujeme opatření na pět let a tak, jak to máme teď na tři roky, tak to je prostě málo. Eh, dále ten bod číslo 28, to je spravedlivější rozdělování. A tady se je požadavek, abychom tu paušální platbu udrželi na úrovni 2019. Eh, mně je tedy zvláštní, tedy napadá mě otázka, eh, proč tedy členské země mají tedy eh, se udržovat v letě 2021 na úrovni roku 19 místo, aby ta konvergence pokračovala rychleji? Děkuji, paní kolegyně Tlavarješ. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat návrh na nařízení, ale eh, přišel tedy tento návrh eh, pozdě. My potřebujeme čas, abychom mohli dopodrobna proskoumat. Eh, přetrvává tady mnoho nejistot a bylo by dobré, abychom mohli poskytnout našim zemědělcům určité záryky a především zajistit stabilitu podpor. A teď mě trochu překvapuje, když tady vidím čísla z víceletého finančního rámce, který ale ještě nebyl úplně dojednán. A dále, eh, když se podívám na metodiku, kde se hovoří o externí konvergenci eh, a zdroje rezerv, tak eh, mám také určité pochybnosti vzhledem k tomu, jaký máme čas. A podobně i také částky u některých programů, které, myslím, nebudou nakonec potvrzeny. Už to říkal i předseda Juncker a komisař Hogan, že by bylo chybou eh, připravovat o podporu ty, kteří jsou ve strukturální nevýhodě a pokud by se tedy Eh, ty částky nějak seškrtaly možná z rámci celkového rozpočtu. To není významné, ale může to mít pro některé konkrétní regiony vážné důsledky. Mě by tedy zajímala vaše reakce. Frau Kollegin Tolery. Děkuji, paní kolegyně Tolery. Merci, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za tento text, eh, který tedy nám opravdu dodala na poslední chvíli s výhradou další podrobné analýzy tohoto textu. Eh, už teď se tady objevují body, eh, které můžeme možná podpořit. Eh, na základě současného rytmu jednání o SZP je ale velice optimistické prodloužit ten režim pouze o rok. Navíc až parlament a rada dospějí k dohodě, tak ještě členské státy budou potřebovat čas na přípravu strategických plánů a komise je pak také bude muset prostudovat. Takže v této fázi představovat si, že vznikne interinstitucionální dohoda do konce roku 2020, to je velmi málo pravděpodobné. Členské státy potřebují čas na přípravu strategických plánů, aby potom nedošlo k prodlení u jednotlivých intervencí. Už byly eh, problémy s eh, aplikací programů eh, rozvoje venkova a bylo by dobré, aby další intervence nebyly takto spožděny, jenom proto, že jsme nedostali dost času na přípravu národních strategických plánů. Zemědělci musí mít možnost zapojit se s dostatečným předstihem a proto ale potřebují úplnou jistotu o skutečném zavedení všech eh, režimů SZP. Komise také navrhla finanční alokace v souladu s původním návrhem veřejného finančního rámce, což by z znamenalo stoprocentní snížení prostředků v nominální hodnotě a to už tedy parlament se proti tomu postavil. Je třeba zachovat pro zemědělství stejné finanční alokace pro další období a hájit eh, tento rozpočet i dále do budoucna a podporuji co říkala kolegyně o programech POZEI, eh, byly tady závazky ze strany komisaře Hogana, že tento rozpočet bude zachován a musíme jej tedy chránit i během toho přechodného období. Děkuji. Děkuji. Eh, prosím, eh, dodržujte řečnický čas. Pan kolega Jar. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi. Chci tedy připomenout, že vlastně už jsme měli také přechodné období delší než jeden rok. A to už jsme řešili vlastně v rámci omnibusu. My, my jsme si vytvořili jakýsi obrázek, sice jsme nevěděli, kolik tam bude peněz, ale aspoň jakousi představu máme, abychom mohli pokračovat. A tenkrát jsme tady hovořili o řešení N plus 2. To znamená, že jakmile je zákon schválený, tak potřebujeme ještě dvouleté přechodné období. A mě by zajímalo, eh, proč je to tak? Já myslím, že eh, někdy by stačili klidně, stačil jenom jeden rok. A další věc. Tady se hovoří, je tady takový slogan eh, stará reforma, nové peníze. Eh, čili de facto komise znamená, že ta stará reforma bude trvat jenom o něco déle, to má výhody i nevýhody. Výhoda je v tom, že zemědělci budou vědět, jak to bude dál. Eh, nevím, jestli je to můj tedy názor, který je správný, nebo jestli se mýlím, eh, jestli tedy jde o pouhé prodloužení. Eh, a ještě detailní otázka, zejména pokud se týče rozvoje zemkova, venkova, máme pětileté programy, je jich mnoho. Je možné je prostě prodloužit na šest nebo na sedm let za stejných podmínek? Děkuji paní kolegyně Sander. Děkuji, pane předsedo. Beaucoup de, de choses... Už tady toho hodně zaznělo, ale já bych ještě chtěla uh, trochu to završit u dvou důležitých bodů. Jednak je to uh, délka toho prodloužení programovacího období jeden rok. To skutečně nevypadá moc realisticky. Uh, Budeme-li se držet této logiky, tak by to znamenalo, že členské státy budou muset v lednu 2021 předložit své strategické plány, tak aby vstoupily v platnost v roce 2022. Rozpočtová jednání ovšem příliš nepostoupila a budeme potřebovat čas na zavedení nové SZP do praxe a proto tedy tato lhůta je zcela nereálná. Druhý bod, který tady už zmiňovali dva kolegové, se týká rozpočtu na eh, odlehlá území v rámci programu POZEI. Já bych eh, také chtěla připomenout, že závazky, které eh, přijal předseda Juncker a také komisař Hogan, by měly být dodrženy. A musíme tedy obnovit rozpočet na program POZEI. Děkuji. Danke, kolege Rupi. Děkuji, pan kolega Rope. E, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Na, iš tikrųjų. Děkuji, pane předsedo. Komise nám sdělila, co se stane v roce 2021. Ale já myslím, že než dojde k Brexitu, budeme pokračovat dál stejně. Protože co je teď hlavní problém? Hlavní problém spočívá v tom, že rada nemůže přijmout rozhodnutí o víceletém finančním rámci. A než budou přijata tato rozhodnutí, nemůžeme dělat vlastně nic. Takže tady máme jakési prodloužení období 14 až 20. Možná, že bychom měli zahájit nové období 21 až 27. A když jenom prodloužíme toto období, jak to budeme financovat? Nemáme dost peněz. Komise navrhuje, že by se měly využít jiné prostředky, ale s tím jsme nesouhlasili. Komise navrhuje, že se sníží prostředky na zemědělství, takže parlament teď má odsouhlasit ty nové hybridní návrhy, které teď dostáváme. Máme se teď dohodnout s komisí, máme odsouhlasit ta snížení, která komise navrhuje. Já myslím, že komise je tak trošku nespravedlivá. Komise říká, že nemůžeme odsouhlasit celý program, takže nám to teď rozkouskovala a doufá, že ty jednotlivé kousky schválíme. Já myslím, že je to velice důležitá věc a čeká nás hodně práce. A bude to velká výzva pro parlament. Děkuji. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, je to jasné, naši zemědělci potřebují především stabilitu, a to včetně finanční stability. Musí vědět, s čím mohou počítat do budoucna. Pokud si dobře vzpomínám, komise má 8 měsíců na vyjádření k národním strategickým plánům. Takže tato jednoletá lhuta prostě nemůže být dodržena, je třeba ji protáhnout na dva roky. Jestliže tedy reforma společné zemědělské politiky bude postupovat rychleji, tím lépe. Ale zemědělci musí vědět, když dnes dostávají dotaci, řekněme ve výši 199 eur, že si ji udrží eh, dva roky. Eh, dále, musíme si uvědomit, jaké to může být důsledky pro zemědělství obecně. Dochází k rozpočtovým škrtům. Kolegové, kteří jsou proti rozpočtovým škrtům, by možná měli vyvinout tlak na své národní vlády, protože my nemůžeme udělat více, když těch prostředků je stále méně. A myslím si, že ty dotčené země dobře vědí, o kom mluvím. Zemědělské odvětví může dostávat podporu i z národních prostředků, ale teď se seškrtávají i národní prostředky. Umožněte členským státům, aby pomáhali tam, kde je to zapotřebí. Děkuji. Dank, kolegin Schreier-Pierik. Paní kolegyně Schreier-Pierik. Děkuji, já budu stručná. Právě to říkal pan Buda. Pokud jste zemědělec a teď posloucháte tuto debatu a chcete investovat do budoucna, jste mladý zemědělec. A Evropský parlament eh, pořád mluví o změně klimatu. Co máte dělat? My máme skutečnou povinnost a odpovědnost tyhle věci co nejrychleji vyřešit Neměli bychom o tom debatovat celé měsíce, abychom zohlednili celou řadu nejrůznějších úhlů. Už jsme o tom hlasovali a z toho musíme vycházet. A já teď mluvím o strategických plánech. V naší zemi na tom lidé pracují, takže jak pokračovat? Je potřeba podívat se do zrcadla, je potřeba pochopit, že toto je naléhavé. Dank, Frau Kollegin. Děkuji, paní kolegyně Schmidbauer. Děkuji vám. Eh, velmi stručně. Myslím, že i z hlediska rakouských farmářů eh, bychom se v žádném případě neměli nechat honit. Eh, nejdůležitější pro mě je za prvé bezpečnost potravin a za druhé lidé. A to bych chtěla ještě jednou klást na srdce všem kolegům. Každý zemědělský podnik je o lidech a jejich jejich osudech. Eh, takže já bych eh, skutečně nerada, aby zde docházelo ke ztrátám. Co se týče prodloužení programu, tomu bych měla otázku a opravdu mě záleží na odpovědi. Dobře, tak eh, máme to prodloužit. Existují tedy přechodné období, mají se podmínky, nebo má se to všechno předložit, ale jak budou vypadat podmínky pro prodloužení, na základě jakých kritérií eh, se budou eh, podávat žádosti o prodloužení a schvalovat tyto žádosti. Ano, děkuji, to je konec eh, otázek. Nikdo další se nehlásí do debaty, takže je čas, aby slovo si vzala komise a těch otázek bylo opravdu hodně. A Eh, jak je vidět, to určitě o tom budeme muset více diskutovat. Eh, děkuji, děkuji také za všechny otázky. Já se pokusím toho zodpovědět co nejvíc, ale samozřejmě tedy eh, komise vám je ochotná vysvětlit úplně všechno, protože některé věci jsou tam taky trošku technické, dosti technické. Tak především chci vyslovit vděčnost všem těm, kteří se eh, vyslovili, protože oba dva návrhy eh, bychom měli od sebe oddělit, poněvadž eh, v, v, v zájmu flexibility ono to trošku spěchá, takže je pravda, že to druhé nařízení si vyžádá více času a důkladnější debaty. Takže kdybych eh, si mohl vzít jako příklad reformu z roku 2013, eh, tenkrát v Dubnu komise navrhla eh, přechodná opatření a v dialogu to bylo schváleno až v říjnu. Čili vlastně tady jde o stejné množství pravidel a podobně komplikovaných. Pokud se týče tedy vztahu k víceletému finančnímu rámci, eh, já především chci říci, že my se nesnažíme předjímat eh, výsledek víceletého eh, finančního rámce, ale my jsme nemohli čekat na závěry víceletého finančního rámce. Protože jste sami řekli, že no, už je poměrně pozdě na tyto návrhy, které dnes překládáme, a teď bychom museli eh, čekat ještě další měsíce, než se dohodnou eh, kolegislátoři a tak dále. Čili nemohli jsme čekat, až bude tato dohoda eh, s předložením našich návrhů. Ano, my samozřejmě potřebujeme nějaký benchmark a tím je tedy návrh komise a návrh komise zřejmě není definitivní podobou VFR, Eh, jakmile eh, Rada s parlamentem se dohodnou na VFR, eh, tak to potom je logický postup takový, že všechna ta čísla z našeho návrhu budou potom nahrazena čísly dohodnuté mezi kolegislátory. A hm, skutečně, jak řekl pan Dorfman, ten druhý pilíř pro rozvoj venkova, eh, ten je zredukován, ale ty debaty zřejmě eh, budou eh, se ubírat tím směrem, že ty škrty, tak jak je tam dneska máme, že budou tedy přinejmenším zmírněny. K druhý bod k tomu VFR spočívá v tom, že my vycházíme z toho, že dohoda Rady a parlamentu na VFR bude dříve, než schválíme eh, tyto, tato přechodná opatření v zemědělské politice. Takže eh, samozřejmě eh, po schválení VFR se bude muset náš návrh, tak jak jsme ho předložili dneska, také upravit. Hm, dále tady bylo řečeno, myslím, že pan Dorfman, pan Heusling, tady se ptali, jak tedy s tím rozvojem venkova v zemích, které jsou federální. My eh, jsme se na to zaměřili a řekli jsme, že členské země budou moci využít nové peníze, pokud dočerpají ty staré. A to se samozřejmě týká členských zemí, které mají pouze jeden národní program ale samozřejmě v členských zemích federálních, které mají regionální programu, Německo, Itálie a podobně, eh, tak eh, tam budou tato pravidla platit ne pro celonárodní, ale pro ty regionální programy. Takže nové eh, peníze v těchto regionech budou možné, ale jenom v těchto regionech podle starých pravidel. Další bod. Někteří se tady ptali na eh, přechodné domácí pomoci. Je pravda, že v návrhu eh, jsme neřekli nic o prodloužení eh, té přechodné pomoci domácí. A já vám toto mohu vysvětlit, protože to měla být přechodná domácí pomoc nebo národní pomoc. A hm, proto my jsme se eh, rozhodli, že tedy toto bude prodlouženo jenom do roku 2020, ne dále. Proto tady návrh komise eh, nepočítá s jeho prodloužením po roce 2020. A my tedy eh, říkáme, že tedy v tom roce 2020 by to mělo skončit a nemělo by se nic v tomto smyslu prodlužovat tedy v těch přechodných opatřeních. Další otázka, myslím, že to byl, byla paní Vínek, interní konverze a členské země, jakou zde budou mít flexibilitu. Eh, myšlenka je taková, my bychom chtěli dát maximální flexibilitu v této oblasti, která je velice citlivá v některých členských zemích a také víme, eh, že se eh, o tom docela citlivě jedná v rámci reformy SZP. Takže ti, kteří budou chtít pokračovat v rámci té interní konverze, budou moci takto eh, postupovat v roce 2020 a 2021, ale říkáme, bude to muset eh, eh, jít maximálně tak, jak to bylo v roce 2019, tam se prostě jako zastaví hodiny a pak se bude muset počkat až na novou podobu SZP. Mnozí se ptali na eh, alokace. No, já mohu jenom zopakovat, že v našem návrhu se objevují čísla z původního návrhu víceletého finančního rámce a společné zemědělské politici. To je prostě benchmark, podle toho jsme se orientovali. Ale samozřejmě až budeme mít definitivní čísla, tak se to bude muset také promítnout do těch eh, přechodných opatření do roku 2021. Eh, pak tady byl problém, to říkal pan eh, Jár, N plus 2, víceméně N plus 3. Takže pro staré peníze předpokládáme pravdu N plus 3 a nové, tedy žádné změny. A členské země, které to budou chtít Eh, prodloužit až do roku 2021, tak opět eh, bude N plus 3. Takže N plus 2 platí pro reformu, ale N plus 3 pro ty přechodné, pro ten přechodné, ta přechodná opatření. A eh, jeden z posledních bodů je délka závazků, zejména pokud se týče oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Tady jsme narazili na dilema. Když se zaměříte na individuální závazky pro jednotlivé farmáře, tak můžeme říci, že dlouhodobější závazek je prospěšnější pro životní prostředí než krátkodobý. To je samozřejmě pravda, ale my jsme také chtěli dosáhnout toho, aby k dispozici měly členské země co nejvíce peněz, jakmile Eh, si eh, uzavře ten strategický plán CZP. Protože tam jde o vysoké ambice pro životní prostředí a klima, eh, mít tedy lepší cíle nebo přísnější cíle a tedy dohodu, co chceme dosáhnout s těmi farmáři v daném regionu. No a Tady vlastně by to mělo být na pět, na sedm let, ale tam ty eh, peníze by nebyly eh, zcela volně disponibilní. Takže my proto navrhujeme kratší období, eh, tak aby de facto ta finanční alokace byla podle toho strategického plánu možná tak, aby byla tedy flexibilně použita. No a pak tedy ještě ta délka toho období. V roce 2013 jsme vyjednali reformu, eh, takže na eh, začátku, začali jsme v březnu, eh, triálogy začaly v dubnu a v červnu byly ty triálogy hotové. Takže to se skutečně dá udělat velice rychle. Ale my jsme ten návrh opírali o tuto zkušenost a pořád se domníváme, že pokud bude politická vůle, tak zákonodárci mohou zaujmout se vyjednávací eh, pozice v příštích měsících. Trialog může začít na jaře a opět do leta bychom mohli mít politickou dohodu na společné zemědělské politice. No a omezení na až do roku 2021, tak to má smysl Eh, protože pokud dojde eh, ke spoždění, tak to může ovlivnit potom délku toho přechodného období a budeme se tím muset zabývat. Ale podívejme se na eh, podstatu našeho návrhu a tím přechodným obdobím se zabývejme později, až budeme vědět, jak jsme na tom, tedy v tom dojednávání reformy. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank an die Děkuji, děkuji komisi za podrobné odpovědi. A já tedy eh, vycházím eh, z předpokladu, že toto téma se nám sem bude opakovaně vracet a eh, můžeme tedy sdělit panu komisaři, že to je taková jakási záloha na důvěru, to, že tedy mm, to budeme používat to zjednodušen, ten zjednodušený postup u toho prvního návrhu. No a samozřejmě eh, i to, že se chceme rychle zabývat tím druhým návrhem, to můžete také říci panu komisaři. Tak kolegyně, kolegové, tím jsme dospěli ke konci bodu číslo 11 a jsme u bodu číslo 12. A to je schválení doporučení koordinátorů výboru AGRI to znamená z dnešního dopoledne, eh, tyto závěry, které vám byly rozeslány. Pokud k tomu nikdo nemá žádné připomínky, považujeme za přijaté. Dostáváme se k bodu číslo 13, to jsou různé. Má prosím někdo z vás něco do různého? Pan kolega Jörgl? Pane předsedo, eh, já bych prosil písemnou odpověď eh, tedy od komise v tom bodě, který jsem tady zdůrazňoval. Sie meinen, um... Máte na mysli k té otázce eh, v tom předchozím jednacím bodě. Dobře, dobře, tak to si poznamenáme. So, gibt's unter verschiedenes... Tak má ještě někdo něco do různého? paní kolegyně Aguilera. No, disculpe, es sobre la... Omlouvám se, jedná se o doporučení koordinátorů. Podle toho, co mi řekl náš koordinátor, tak eh, se potvrdila ta mise do Extremadury pro příští pololetí v květnu ale nevidím to v doporučeních koordinátorů v tom textu, tak bych to chtěla vyjasnit, jak tomu tedy je. Koordinátor mi řekl, že se to probralo, ale v dokumentech to není zapsáno. Tak bych byla ráda, aby se to vyjasnilo. Eh, Kolegin Aguilera, wir haben eh, Paní kolegyně, my jsme o tom tedy jednali, ale eh, dnes jsme to ještě nerozhodli. My jsme rozhodli, že pojedeme do Španělska, ale zatím jsme to nerozhodli dopodrobna, kam přesně. Pan kolega, ne, pan kolega, ne. Eh, takže tolik eh, je tedy aktuální stav a proto tedy doporučení koordinátoru je, eh, že ho tedy přijmeme později, proto to tady zatím nemáme. Pan kolega De Castro. Já jsem to pochopil tak, že jsme to rozhodli, pane předsedo. Řekli jsme květen, řekli jsme Španělsko. A také jsme řekli, že to bude vlastně výjezdní mise do konkrétního španělského regionu, tak možná eh, jsem to nějak špatně pochopil, ale já jsem to pochopil tak, že to bylo rozhodnuto. Haben wir entschieden, aber wir haben nicht. Ano, to jsme rozhodli, ale zatím jsme nerozhodli, kam přesně pojedeme, nebo jestli bude nějaký kompromis, nebo Hm, jestli to bude jenom do, do jednoho regionu nebo do dvou, to zatím rozhodnuto není. Gibt's noch weitere Wortmeldungen? Máme eh, ještě nějaké další e, příspěvky do debaty, nebo rozuměl tomu někdo jinak? My jako socialisté jsme navrhovali, aby ta cesta byla do Extremadury. To byl jediný návrh eh, pokud byly tady návrhy tedy nějaké jiné politické frakce na jiný region, tak bych to chtěla mít jasno, protože tady nebyla volba mezi dvěma regiony, nebo nevím, jestli tady byl návrh jiné politické frakce na jiný region, ale bylo by dobré toto vyjasnit, protože mělo by prostě být jasné, o čem se rozhodlo ať už se rozhodlo jakkoliv. Návrh skupiny SD je Španělsko Extremadura. Genau, no. nochmal, ne? Ano, dobře. E, já mohu jenom zopakovat, že zatím jsme to nerozhodli. Pan kolega Dorfman. E, pane e, předsedo, já chci říci, že jsme se rozhodli na schůzi koordinátoru, že pojedeme do Španělska, do Maďarska. Toto je současný stav. A pokud tedy Eh, eh, až tedy eh, dostaneme návrhy, co tam můžeme vidět, ale prostě až budeme mít ty návrhy, tak potom to rozhodneme. Dobře. Další ještě někdo má něco k tomuto tématu nebo jiným témat do různého. Dá se, že tomu tak není. Takže bod číslo 14. Tady vidíte naše další zasedání. Toto je 8. 14. a potom 5. dubna, 5. Pardon, prosince. Já vám tedy přeji eh, příjemné odpoledne, příjemný večer a uvidíme se nejpozději na příštím zasedání.